che saluti anche Gallagher. So, colleague. Vážení kolegové, bude následovat výměna názorů s Espenem Bartem Eidem, ministrem zahraničních věcí Norska o vztazích mezi Evropskou unii, Norskem. Budeme hovořit o vývoji na Blízkém východě a také na Dálném severu. Jménem našeho výboru bych tady chtěl pana ministra přivítat. Vítám také pana Gallaghera, který předsedá mezi parlamentní delegaci mezi EU a EHS. Děkujeme, pane ministře, že jste si našel čas na vystoupení před naším výborem. Počasí není dnes nejlepší, ale co se dá dělat. Před, let, před rokem jsme tu vedli s vaším předchůdcem, panem Storem, velice zajímavou výměnu názorů a problematika, která je společným předmětem zájmu, se nijak nezměnila. Jsou to bilaterální vztahy, vývoj na Blízkém východě a situace na Dálném severu kdybych měl vyjmenovat jenom některá z důležitých témat. Takže, pane ministře, já bych vás eh, poprosil, abyste nám představil svoje názory, pokud jde o naše vzájemné vztahy a další zmíněná témata. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane Provera. Nejprve bych chtěl říci, že jsem velice rád za tuto příležitost vyměnit si názory s vámi pokud jde o ta tři uvedená témata, to znamená vývoj na Blízkém východě, my jsme k tomu absolvovali včera zasedání na styčném ad hoc výboru a dárcovském výboru pro palestinskou samozprávu. Budeme hovořit o vzájemných vztazích a dálném východě. Vezmu to v tomto pořádku, protože eh, v tomto pořadí jsou ta témata aktuální. Jak jsem říkala včera jsme absolvovali zasedání o Blízkém východě. Jak asi víte nebo si vzpomínáte, z loňského roka, roku Norsko předsedá výboru, který koordinuje mezinárodní podporu, která je poskytována na budování palestinského státu. Je to takzvaný styčný ad hoc výbor, který je ad hoc už 20 <laughs> let, takže ten název asi není úplně neadekvátnější, ale Cílem výboru AHLC je dosáhnout politického uspořádání mezi Palestinou a Izraelem, vytvořit dva státy, což je, výbo- což je návrh již 20 let starý z roku 1993. Já si myslím, že je dobré, že zatímco čekáme na politické řešení a vyjednání této zásadní problematiky, která se týká toho, jak Izrael a Palestina eh, mohou eh, žít jako mírové eh, státy, samostatné státy, zároveň je třeba už začít budovat palestinské instituce směrem z dola, ze shora a to bylo také předmětem práce tohoto výboru. Norsko předsedalo výboru po celou dobu jeho trvání a Evropská unie a Spojené státy spolu předsedali. Vysoká představitelka Catherine Ashton eh, včera hostila celé zasedání a eh, dalšími členy výboru jsou zúčastněné strany, to znamená palestinská samozpráva Salam Fayad. Eh, a zástupci Izraele a dárci z Evropské unie, eh, samotná Evropská unie a některé členské státy, plus Spojené státy, Austrálie, Japonsko a některé arabské eh, státy ze Saudské Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, některé státy zálivu. Takže je to skutečně mezinárodní koalice států, kteří usilují o budování kapacit v Palestině. Uběhlo několik let práce a v roce 2011, v podstatě před eh, dvěma lety, se podařilo dosáhnout ve výboru dohody, na které se shodli všichni dárci, všechny strany, také eh, Mezinárodní měnový fond a Světová banka a OSN. A šlo o to, že palestinské instituce dosáhly dostatečné zralosti jakožto instituce která je srovnatelná eh, s institucemi dobře fungujících států. Takže stát zatím ještě neexistuje, státní instituce nicméně už jsou připraveny. To si myslím, že bylo velice odvážné prohlášení, které výbor před dvěma lety učinil. Od té doby byla provedena další práce a teď, co nás čeká, je politický proces dokončit. Jak asi všichni víte, tak od té doby eh, bohužel už velkého pokroku dosaženo nebylo, pokud jde o vyřešení významných politických otázek. Zároveň došlo k jinému vývoji, který podkopává životaschopnost budování palestinského státu, a to z různých zdrojů. Jedním z nich je navyšování únavy dárců, spochybňování eh, projektu mezi dárci ohledně smysluplnosti celého plánu v okamžiku, kdy chybí politický pokrok. Druhá skupina problémů souvisí s tím, že jsou tady omezení palestinské okupace, což pokud jde o přístup do oblasti C, okupovaných území na západním břehu, kontakty mezi západním břehem a Gázou, export palestinských výrobků ven do světa a běžná výměna s Izraelem. Tady jsou všude omezení, která podkopávají běžný vývoj a běžný růst palestinského hospodářství. Před několika lety palestinské hospodářství hodně rostlo, nyní se ten růst zásadně zpomaluje. Před několika lety to vypadalo, že bude stále více nezávislé na dárcích. Dnes je ten trend přesně opačný, závislost se zvětšuje a e, premiér Fajat jasně říká, že chce vybudovat palestinský stát, který je maximálně nezávislý na zahraniční pomoci, ale zatím to možné není. Takže země prochází, e, nebo Palestina prochází zásadní finanční e, krizí. Jenom v letošním roce poté, co začaly eh, znovu fungovat eh, školy po novém roce, Děti přišly o 36 eh, školních dní, protože se nevyučovalo, vzhledem tomu, že učitelé stávkovali, protože nedostávali plat, což byl velký problém, který musela řešit palestinská samozpráva. Kromě toho vznikl další problém a to, že izraelská vláda byla velice pomalá a velice náhodně přistupovala k převodům cel a daní, které vybírala jménem palestinců. Jsou to palestinské peníze, v izraelské, měly být okamžitě převedeny, což se nestalo. Takže my jsme zahajovali to zasedání eh, za situace zásadní finanční krize a dnes tedy mohu říci, že v uším slova smyslu bylo zasedání úspěšné, protože jsme získali další prostředky navíc. Rozpočet teď je v lepším stavu než před zasedáním tohoto výboru a podaří se zřejmě vyrovnat ten deficit, který v palestinském rozpočtu je, což znamená, že Palestina přežije, řekněme, dalších několik měsíců. To je dobrá zpráva, ale je tu i horší zpráva, kterou musím jasně říci, a to, že je jasné, že tímto způsobem nelze další roky pokračovat, pokud se e, nezačne znovu pracovat na politických otázkách, pokud budou e, neustále odkládány a bude odkládáno hledání skutečného řešení. Celý e, proces tedy může jaksi zaniknout kvůli vnitřním záležitostem anebo politi- kvůli politickému chaosu což může být eh, vyústění současné eh, situace, kdy mohou převzít eh, moc radikálnější složky a navíc může dojít k další únavě dárců. Takže ta situace je skutečně naléhavá a my z toho činíme následující závěr, na němž podle mě je možné dosáhnout koncenzu a to, že na příštím zasedání, které se odohraje v září v New Yorku, Eh, bude to politické zasedání, přizveme politické zástupce a provedeme bilanci celého procesu a zamyslíme se nad tím, zda by se strategie neměla přepracovat. Prezident Obama a pan eh, ministr Kerry, můj kolega, jsou nyní na Blízkém východě, takže existuje naděje, že celý proces získá novou dynamiku, ale eh, je to spíše chabá naděje, uvidíme, jak se věci vyvinou. Takže to jsou moje úvodní poznámky týkající se výboru AHLC. Nyní bych se krátce zmínil o problematice evropsko-norských vztahů. Jedná se o zásadní prioritu norské vlády a bylo tomu tak eh, po řadu let, ale teď klademe na vzájemné vztahy zvláštní důraz. Vzhledem k tomu, že se sami snažíme eh, zamýšlet nad situací a stejně tak činí i Evropská komise a Evropská rada. Společně se snažíme vyjasnit si, jak a nakolik dobře současný režim funguje. Musím říci, že jak na evropské, tak na naší straně panuje schoda ohledně toho, že EHS, Evropský hospodářský prostor a smlouva o EHS naplňuje svůj účel. Dochází průběžně k určitému přizpůsobování, tak jak je to potřeba, protože ta smlouva, celý proces je, je dynamický, ale v zásadě naplňuje očekávání a to, co přislíbil. Norsko nemá pochyb o tom, že je nejpřipojenějším nečlenským státem k Evropské unii. Maximálně se snažíme Evropské unii přiblížit, eh, ačkoliv nejsme členským státem, což pro nás mimo jiné znamená, že jsme součástí vnitřního trhu prostřednictvím EHS pro všechny odvětví, kromě rybolovu a zemědělství. Jsme plnými členy šengenského prostoru takže vy, kteří jste ze Spojeného království, musíte eh, do Norska cestovat prostřednictvím běžných pasových kontrol, protože jsme součástí šengenského prostoru. Aktivně se účastníme e SDP a koordinace eh, dalších evropských eh, politik. My jsme přizpůsobili naši legislativu a politiku evropským politikám a Smlouva EHE e je, myslím, nejkomplexnější mezinárodní smlouvou, kterou Norsko kdy uzavřelo. To jsou věci, na kterých se zcela eh, shodujeme se zeměmi jako je a Island. EHS e e se stává ze 30 zemí, bude jich 31 eh, brzy s Chorvatskem a teď eh, se navíc vy, vyjednává o přistoupení Chorvatska k EHS i Evropské unii nebo které brzy nastane. Takže toto jsou všechno záležitosti pro nás velice důležité. Pro nás je nesmírně výhodné být součástí evropského vnitřního trhu. Zároveň se ovšem domnívám, že to je dvoustranný proces, že stejný zájem a výhody eh, čerpá i Evropská unie, protože Norsko je pátým největším partnerem Evropské unie, eh, myslím obchodním partnerem, eh, jsme velkým investorem Eh, obrovským vlastníkem akcí eh, v Evropě 2% evropských akcí vlastní norský stát. Jsme tedy velice významným investorem, jsme také významným vývozcem eh, především zemního plynu, kde nás lze srovnat s dalšími dvěma největšími zeměmi v této oblasti, což je Alžírsko a Rusko. Podílíme se také na diskuzích o energetice v Evropské unii a chceme být relevantním partnerem eh, a spoluhráčem pro Evropskou unii v oblasti energetiky také do budoucna. Dále se snažíme projevit solidaritu za současné situace, která panuje v Evropské unii, a to prostřednictvím jednak navyšování objemu takzvaných eh, grantů EHS, což jsou finanční prostředky, které se používají především eh, v těch eh, novějších členských státech, ale i v některých starších členských státech, což je eh, způsob financování pomoci, kterou bychom platili jinak jako členský stát a činíme tak bez ohledu na to, že nejsme regulárním členským státem, ale snažíme se tímto způsobem ekonomicky přispívat k růstu. A Také eh, se podílíme půjčkami na stabilizaci přes eh, MMF ve výši 14 miliard eur, čímž přispíváme ke stabilitě Evropské unie. Co tím chci říci, abych to eh, zestručnil, vnímáme sami sebe jako velice relevantního a blízkého partnera pro Evropskou unii. Já jsem hlasoval v roce 94 pro členství Norska v Evropské unii, bohužel jsem byl přehlasován, ačkoliv to procento rozdílu bylo velice malé. Nicméně já si myslím, že většina Norů se domnívá, že smlouva o EHS je druhou nejlepší možností a řada lidí, kteří hlasovali proti členství Norska v EU, jsou spokojeni se smlouvou o EHS, kterou jsme uzavřeli. Takže ten proces funguje dobře, má jeden, jeden nedostatek a to je tzv. demokratický deficit. Nejsme totiž zastoupeni tady v Evropském parlamentu, kde se rozhoduje a nejsme ani zastoupeni v Evropské komisi nebo v Evropské radě. Takže někteří z nás zastávají názor, že eh, bychom si eh, Mohli bychom být lepší situaci, kdybychom byli plnoprávnými členy, ale myslím, že není pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti došlo k politickému koncenzu, pokud jde o nové podání žádosti o členství. My jsme eh, žádali již dvakrát, byli jsme kandidátským státem, máme s tím dlouholeté zkušenosti, jsme, byla, jsme jedinou zemí, která žádala dvakrát eh, o členství v Evropské unii. Bylo to v roce 72 a v roce 94. My bychom teď chtěli budovat eh, do budoucna na stávající platformě a jsme kritizováni ovšem za jednu věc, ale myslím, že to je eh, férový argument. Myslím, že bychom mohli být rychlejší, pokud jde o integraci nových evropských legislativních eh, aktů. My se vedeme dobře, pokud jde o integraci právních nástrojů Unie do naší legislativy, pokud už se k tomu rozhodneme, ale to rozhodnutí o transformaci eh, nebo integraci evropské legislativy je poměrně pomalé, takže určitě bychom mohli zlepšit eh, eh, to, jak posuzujeme evropskou legislativu a rozhodnout se, že některé věci jsou málo problematické a ty můžeme převzít rychleji a pak se soustředit na ty problematičtější. Takže na tom chceme zapracovat a Teď bych se ještě zmínil o třetím, posledním tématu, než eh, otevřeme diskuzi, a to je Arktida, anebo to, čemu eh, říkáme vysoký či dálný sever. Uvědomujeme si, že dálný sever vnímán eh, odtud možná vypadá jako celé Norsko, takže možná bychom spíše měli hovořit o Arktidě, aby to bylo jasnější, o čem mluvíme. A důležitá je tady jedna věc a to, že eh, jedna z nejvýznamnějších eh, změn, přírodních změn, která se nyní na Zemi odhrává, je tání Severního ledového oceánu, Arktidy, což bude mít dopad jistě na celou planetu a měli bychom se s tím tedy také globálně potýkat, ale Nejedná se o jev, který by měl pouze roka, lokální dopad, souvisí to s globálním oteplováním, je to globální problém. Jde o to, že globální oteplování je dvakrát rychlejší na severním i jižním pólu, takže pokud celkově se navyšuje teplota o 2 stupně na celé planetě, tak u nás to znamená čtyř, stupňový nárůst teploty a ty dopady jsou skutečně zásadní. Jedním takovým projevem je to, že led se stahuje a přesunuje a kdybych to měl zjednodušit, přesunuje se z východu na západ, to znamená, že v severních vodách z hlediska Norska a vůbec na severní Evropě uh, už je moře najednou rozmrzlé, tam, kde dříve bývalo přikryto ledovým příkrovem. Dochází tedy k navýšení transkontinentální eh, dopravy ze severní Norska směrem k Japonsku a Číně a během letních měsíců je možné používat lodní dopravu ze severní Evropy do Ázie nebo obráceně a doba přepravy z Rotterdamu do Yokohamy je najednou o 40 kratší, než kdyby se, eh, kdyby se stavedla Suezkým kanálem. Takže To je samozřejmě zcela zásadní změna, ale ještě bych tomu uvedl, že bude trvat ještě několik let, než se celý jev zásadně projeví. Zatím se jedná o přepravu během eh, letního období, ale i toto období se eh, prodlužuje letos, eh, nebo respektive loni trvalo vlastně až do listopadu, což znamená, že to má i své geopolitické dopady. Ázie se nám jaksi přibližuje a je dostupná nejenom jižní cestou, nejbrž také cestou severní, takže si když si představíte země kouli, podíváte se na sever, uvědomíte si, že skutečně ta vzdálenost je poměrně krátká a že najednou Japonsko, Čína a jiné azijské země se nám stávají mnohem bližšími sousedy. A má to své velice zajímavé dopady. A to je také jeden z důvodů, proč řada azijských zemí, podobně jako Evropská unie, se chtějí stát pozorovateli v Arktické radě a Eh, tady chci říci, že Norsko jasně podporuje žádost Evropské unie o členství. My se domníváme, že to je velice dobrý nápad, aby se Evropská unie stala pozorovatelem v Arktické radě. Když naše vláda eh, začala v radě působit v roce 2005, jsme uvedli, že Arktida a dálný sever je eh, prioritou číslo jedna pro Norsko. Chceme zde vyřešit eh, celou řadu doposud otevřených záležitostí a podařilo se nám to. Vytvořili jsme platformu a dosáhli dohody mezi všemi arktickými eh, státy, mezi Vytvořili jsme pravidla, která nyní platí a Vyřešili jsme také spor s Ruskou federací, pokud jde o demarkaci hospodářských zón, a to již v roce 2010 a 2011. Následně jsme 40 let, eh, no, tomu předcházelo 40 let vyjednávání. Poté došlo také ke schodě mezi Kanadou a Dánskem. Ještě nyní existují některé eh, sporné oblasti, ale jich mnohem méně. To je velice důležitá věc. Často dnes v médiích čteme, eh, že se státy snaží získat podíl na Arktidě. Myslím si, že to je ovšem eh, nesprávné tvrzení, protože nám se daří dosáhnout schody i s takovými partnery, jako je například Rusko. Ta pravidla jsou nastavená a říkají jasně, co patří komu. Takže Jedná se o oblast, kde jistě nedojde mezi spory mezi státy. O tom jsem přesvědčen a to je důležitá věc i pro další oblasti ve světě, například Čínské moře. Co je ovšem důležité, je, že eh, je třeba se rozhodnout eh, o tom, jak budeme v této oblasti postupovat, pokud jde o energetiku a environmentální záležitosti. A to, toto jednání musí proběhnout na dedikovaných fórech, například na Arktické radě. To je velice důležitý orgán, ale jsou tady i jiné subjekty, které již nyní existují a které se také arktické problematice věnují. Je to například organizace IMO, Mezinárodní námořní organizace, která se věnuje spíše dopravním otázkám. Jedná se tedy o velice zajímavou oblast, o kterou byste měli mít zájem, i když přímo nesousedíte s Arktidou, protože to je eh, oblast relevantní také pro členské státy Evropské unie a nejenom pro státy severské. My dobře spolupracujeme se všemi evropskými sousedy a spolupracujeme také velice dobře s Evropskou komisí, pokud jde o tuto záležitost. Máme na to velice podobný náhled. Snažíme se vše eh, řídit horizontálně, provázat to s energetikou, novými dopravními cestami, rybolovem, bezpečností a tak dále. Chceme v této oblasti budovat partnerství. Takže to byly v podstatě takové obecné e, linie, obecná vyjádření. Ode mě asi v tuto chvíli vše, ale pokud vás něco zajímá, velice rád na vaše dotazy odpovím. Za vaši prezentaci a nyní má slovo pan Gallagher předseda delegace. Děkuji, pane předsedo. Jménem delegace EP pro Norsko bych chtěl vyjádřit svoji spokojenost s velice pravidelným a plodným dialogem s norským parlamentem na posledním meziparlamentárním setkání 26. února mezi EU a Norskem jsme se zaměřovali především na probíhající revizi evropského hospodářského prostoru. Ta dohoda o EHP byla e, základem vztahu mezi EU a Norskem a byla je to nejobsáhlejší mezinárodní dohoda, do které Norsko vstoupilo. To chápu, já jsem navštívil Norsko vícekrát, byl jsem na mm, HPCC. Eh, eh, tato dohoda slouží eh, zájmům Norska velice dobře, ale je oboustraná. Je to o konkrétních politických a ekonomických výhodách pro obě strany. Já velice vítám, že dohoda o EHP bude, mu zůstane základem norské evropské politiky, jak je uvedeno v Bílé knize norské vlády na toto téma. Také se zdá, že existuje vzájemné porozumění o tom, že celková takový vývoj vlastně této dohody není důvod usnout na Vavřínech, musíme na tom stále pracovat a zajistit, aby tato dohoda byla motorem ekonomického růstu, mm, vzájemně prospěšná pro obě strany i v budoucnu. Samozřejmě jsme blízkými relevantními partnery a pro eh, dosažení tohoto cíle musíme vyřešit řadu výzev. Chci zmínit dvě z nich, o které jsme mluvili na poslední schůzi zde v Bruselu. Jednak musíme vyvinout další úsilí, abychom urychlili začlenování eh, relevantní legislativy pro EHP. Hm, vnitřní trh je Mm, zcela zásadní pro Unii a pro fungování této dohody také. Za druhé, ve vztahu k eh, institucím finančního dozoru EU musíme najít vzájemně přijatelné řešení mm, začlenění příslušné osy dohod o e EHP s ohledem na ústavní výzvy, které to vyvolává pro Norsko. Dohoda mezi EU a Norskem zachází dál než striktní dohoda e HP. Poslední, na poslední schůzi IP jsme mluvili o rybolovu, což má zásadní význam pro vztahy mezi EU a Norskem a o obchodních otázkách EU a Norsko má rozdílný názor, co se týkal změn tarifního systému některých zemědělských produktů. I kdybychom nenašli konsensus, jak posoudit tohoto rozhodnutí, tak na poslední schůzce s norskými poslanci, tak nám to pomohlo vyjasnit důvody těch odlišných názorů na toto téma. V neposlední řadě Spolupráce v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky je stálým prvkem na programu meziparlamentních setkání. EU a Norsko jsou blízkými partnery v tomto, na tomto poli a tuto spolupráci umožňují naše společné zájmy a společné hodnoty. Pan minister mluvil o Antarktidě, Arktidě a je, eh, já jsem naštívil tuto oblast pravidelně a mm, rád se tam zase vrátím a setkám se s, poslanci, s kolegy poslanci z Arteckého regionu. Ta spolupráce v, v tomto regionu, to, že tam není nedochází mm, konfliktu díky umluvě UNCLES, tak jsem velice rád a chci eh, konstatovat, že Norsko nás plně potvořilo. A jsem rád, že mohu být stálým pozorovatelem Rady pro arktickou oblast. Pro všechny, kdo nás podporují, nebo eh, ty, co nás nepodporují, já se eh, domnívám, že EU může sehrát významnou roli v tomto regionu. Uh, Eh, jde tam o zdroje eh, ropu, zemní plyn, někdy v budoucnu se budou eh, muset těžit, samozřejmě udržitelným způsobem, můžeme se poučit z chyb v jiných částech světách při ehm, těžbě těchto surovin. Na závěr chci Hmm, možná požádat o vyjádření eh, k přípravě hmm, interministeriálního setkání pro arktickou oblast, jak eh, vidíte možnost využití eh, pozorovatelského statusu a pokusit se přesvědčit další, kteří ví, že hrajeme důležitou roli, ale z, jiných důvodů jsou proti tomu, abychom byli pozorovateli. Děkuji, pane ministře, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Salafranka má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám tady pana ministra. Jsem velice rád, že mluvíte také španělsky a e, vy jste členem eh, strany eh, socialistické norské, vás tady mítám eh, jménem strany EPP. Vy jste samozřejmě velice aktivním členem, který spolupracuje s Evropskou unii na základě stávajících smluv. Dobře funguje spolupráce v celé řadě oblastí, zejména potom, co je pro nás důležité, otázka Europolu, což jsou citlivé záležitosti. Samozřejmě, že v našich vztazích existují určité obtíže, vy jste o tom hovořil, například pokud jde o otázky ve VTO a jsou to ovšem vztahy, které řešíme, nebo věci, které řešíme v rámci přátelských vztahů. Já bych, pane ministře, využil vašeho dnešního vystoupení v našem výboru a rád bych se vás zeptal na to, jakým způsobem vnímáte ze své eh, pozice ministra zahraničních věcí takto přátelské a blízké země dvě Eh, dimenze budování Evropy. Jednak je tady ta vnitřní dimenze budování Evropy, to znamená vnitřní trh a hospodářská a měnová unie. Je tady ta současná krize, kterou eh, prožíváme a také významné eh, rozhodnutí s tím související včerejší rozhodnutí Kyperského parlamentu. A zároveň, jak vnímáte tu současnou krizi, krizi ekonomickou, krizi dluhovou, ale zároveň také krizi důvěry což souvisí s budováním Evropy. A druhá moje otázka se týká vnější dimenze Evropské unie. My jsme eh, po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, vytvořili ESVČ a mě by eh, zajímalo, co si myslíte o fungování tohoto nového eh, systému eh, zahraniční politiky, ESVČ, to, že máme vysokou představitelku pro zahraniční záležitosti, zároveň místo předsedkyně komise a jak vnímáte spolupráci eh, z hlediska vaší funkce ministra zahraničních věcí Norska. A úplně na závěr, pane ministře, eh, se chci zeptat, zda podporujete dizidentské hnutí v Sýrii a jak vnímáte možné řešení syrského konfliktu, protože jste jedním eh, z států, eh, který by chtěl částečně odstranit embargo, příměji spolupracovat eh, s eh, opozicí, jakým způsobem vnímáte také poslání zvláštního vyslance OSN v této oblasti a zároveň bych se ještě chtěl zeptat, jak vidíte reformu Rady bezpečnosti OSN po vetu ze strany Ruska a Číny, pokud jde o kategoričtější a praktičtější přijímání opatření v podobných konfliktních situacích. Eh, a to souvisí také se eh, vztahy s Ruskem a také, jak vidíte, nadcházející volby, teď myslím místní a regionální volby v Rusku, které by se měly odehrát letos v září. Děkuji, pane předsedo. Next speaker, Mr. Dále má slovo pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Já jsem mm, chtěl poděkovat panu ministru za to, že přišel. Pane ministře, když jste mm, minulý týden vy jste popsal USA jako nejdůležitějšího spojence Norska, eh, můžete ujistit nás, Brity, že jsme vaším druhým nejdůležitějším spojencem, nebo jsou tam mezi námi ještě další? Těší mě, že máme příležitost k této výměně názorů a chci um, poděkovat, ocenit podporu uh, frakce um, procesu dohody Oslo, který považujeme za důležitý a přejeme vám hodně úspěchu v tomto procesu. Mohl byste se s námi podělit trošku o víc o uh, jedna, vaším jednáním s Johnem Kerrym ve Washingtonu na přípravu jeho návštěvy na Střední východ a návštěvu prezidenta Obamy. Řekl jste, myslím správně, že Palestin, ti, co jsou na palestinské straně, věří ve řešení dvou států a nemů to možné, eh, nemůže to pokračovat do nekonečna bez tohoto řešení. Eh, měl jste pocit, že američané tlačí na to, aby eh, Izraelce na toto řešení Netanyahu Perez byl v Štrasburku minulý týden, zase se zavazal k řešení dvou států. Na druhou stranu mm, se stále, se zdá, že se stále více od tomuto řešení vzdalujeme. Tedy máte nějaký, můžete, eh, dostalo se vám nějakých ujištění ze strany Johna Kerryho? Věříte, že je možnost dosáhnout pokroku s novou izraelskou vládou a zastavit nelegální budování nových osad? Co se týče vztahu mezi EU Norskem a Norskem, v mnoha e, směrech se zdá, že vaše země je mm, lepším Evropanem než moje země a jsem rád, že jste plným členem Schengenu. Přál bych si, aby britská vláda to udělala, udělala totež. Jsem rád, že si uvědomujete obtížnost situace demokratického deficitu, ale trošku mě zklamalo, že jste řekl, že plné členství prostě není na pořadu dne. Myslíte si, že není možné, že by v příštích nadcházejících letech došlo k nárůstu podpory myšlenky členství v Evropské unii ve vaší zemi, protože my potřebujeme váš příspěvek nejenom pro naši ekonomiku, ale i pro naši demokracii a váš kulturní příspěvek eh, pro budování širší Evropy. A nám se zdá, že Evropa není pouze ekonomickým společenstvím, je to politickým společenstvím. A Norsko může významným způsobem politicky i kulturně přispět. Věříme, že Norsko a Island v blízké budoucnu e, budou mm, více preferovat myšlenku evropského členství. K tomu dálnému severu, jak tomu říkáte, mnoho z nás mm, Velice znepokojuje neschopnost dosáhnout rychlejšího pokroku um, směrem k ekonomice založené na obnovitelných zdrojích spíše než hydrokarbonech. My se domníváme, že to je důvod uh, trvajícího tání um, ledu v dálném severu. A mě by zajímalo, co, čím může Norsko přispět k mm, představě komise o mm, cestovní mapě 2050 k přestupu na zelenou energii, přechodu na zelenou energii. Míře Koncále? Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že všichni v Evropském parlamentu víme, že vaše země vedou aktivní diplomacii eh, v světě zmíteném neklidem snaží se najít řešení eh, v ve sporu mezi Izraelem a Palestinou. Děkuji mnohokrát za podporu. Ohledně um, statusu stálého eh, pozorovatele Evropské unie na Arktické eh, radě. Víme, že Rusko a Kanada stále jsou proti tomu, aby Evropská unie získala tento stálý pozorovatelský status a já bych vás chtěla požádat, abyste více diskutovali s těmito eh, diplomaty, eh, abychom eh, toto důležité téma vyřešili. Já jsem se chtěla zeptat na úlohu Číny v arktické politice, protože jsem nedávno četla, že na Islandu Čína má největší ambasádu a my víme, že Čína má svou vlastní strategii eh, Arktiky bez, nebo Arktidy bez ledu. Eh, jsou tu tedy nějaké zvláštní vztahy eh, s Čínou? Je velice důležité, abychom hovořili o politice a aby se na na území Arktidy neobjevilo jakési Eldorado. Je to eh, velice složitá oblast. Například firma Shell přestala vrtat, právě proto, že je to tam tak složité. A my bychom se měli snažit eh, dosáhnout toho, že tato oblast bude mírová, že tam bude docházet k pokojným řešením. Co je důležité, je, abychom měli první generaci lidí, eh, kteří oceňují zájmy také místních obyvatel. Děkuji vám ještě jednou. Pan Galer. Sir, thank you very much. Děkuji vám. Pane ministře, vítám vás. E plus e, Schengen a další instituce, vy přijímáte, že se použije to, e, co my říkáme, my to bereme na vědomí, takže to všechno je hotovo. Já jsem zpravodaj parlamentu a spolu s několika dalšími kolegy, kteří zde jsou také přítomní, se zabýváme tímto tématem a velice si vážíme podpory Norska ke získání statusu stáleho pozorovatele. Budeme také vést otázku k ústnímu zodpovězení na eh, dubnové plenárce a chceme dát takto vysoké představitelce také příležitost, aby nám sdělila, jak si představuje další spolupráci. To co my můžeme umožnit a navrhnout k hospodářské spolupráci, protože je v zájmu nás všech, abychom takto spolupracovali jak na dálném severu, tak e, v oblasti Arktidy. A za těchto okolností, jak už se Líza ptala, e, zda, zda lze vynakladat nějaký tlak na Norsko a Rusko, aby se vzdali svých výhrad. Chtěl bych k tomu přát svou otázku. Jak můžeme my přispět k tomu, abychom umožnili toto odblokování z kanadské a ruské strany? Je tu nějaký způsob, kterým bychom mohli nějak přispět? Další dotaz se týká Blízkého východu v Jeruzalémě. A v Ramale jsem byl e, o víkendu a můj dojem je takový, mluvil jsem s mnoha lidmi, také s palestinci a mezi Eh, palestinci se pořád hovoří o rezignaci, frustraci a emigraci, protože nevidí eh, žádnou, eh, žádný způsob řešení. Ministr spravedlnosti, který je zodpovědný za tuto situaci, a je to tedy paní Cipilini, bude osobou, která se tímto má zabývat v kabinetu. Myslíte si, že tato vláda jako taková, ta nová vláda, bude tíhnout v dalším pokračování v tomto trendu? Protože jsem slyšel, že to je taková vláda, která se bude spíše zaměřovat dovnitř na vnitřní otázky. A z americké strany zazněly určité náznaky, že eh, Barack Obama přijde do Izraele a jaký může tedy být jeho příspěvek a jeho projev ohledně mírového procesu. A co my můžeme z naší strany udělat pro to, abychom jasně sdělili izraelské vládě, že myslíme vážně to, co říkáme, ne, neboli zastavte osidlování, zastavte vyvlastňování e, majetku palestinských občanů a pokračujte dál v mírovém procesu. Jako další pan Kreisler Dorfer. Chtěl bych vás požádat, abyste hovořili kratši. Prezident, Minister, Pane předsedo, děkuji. Pane ministře, vítejte, já budu mluvit německy. Um, já jsem um, se chtěl zeptat k těm bankám, jak vidíte tu krizi Kypers na Kypru, ve Španělsku Eh, se musíme zamyslet nad tím, co se tam všechno dělo. Tam byla ta mm, realitní bublina. A mm, já bych se domníval, že možná je, nechat, eh, je lepší nechat banku mm, padnout, ale k tomu, to je jiná otázka. Já se chci věnovat tomu, eh, o čem už mluvil kolega Gale, Palestina, pásmo Gazy, nová, nová vláda. Jaké kroky um, vy vidíte, že by se měly podniknout, aby se ten proces rozjel. Ehm, ta nová izraelská vláda mm, se spíše zajímá, zabývá vlastními sociálními problémy. Za druhé, na obou stranách, na palestinské i izraelské straně, jsou skupiny, které mají velký zájem na tom, aby se nic nezměnilo, aby byl zachován status quo, protože z toho dobře žijí. Mě by velice těšila Graham Watson, um, to také řekl, byl bych velice rád, kdyby Norsko vstoupilo do EU. V mnoha směrech by to bylo obohacení. Říkáte, že v mnoha věcech mnoha věci, mnohé věci musíte přebírat, aniž byste do toho mohli eh, mluvit, takže možná by se to mělo vrátit na pořad jednání, i když situace v EU možná vypadá eh, špatně v současnosti. Děkuji a srdečně vítejte. Ehm, děkuji, to jste dodržel přesně čas, pan Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Já jsem zpravodaj pro Island v Evropském parlamentu a mám dotaz týkající se Islandu. Jak víte, je to země, která v současné době vyjednává o přistoupení. Je to vynikající kandidátská země, nejen proto, že je pro nás zajímavá v perspektivě arktické politiky, ale také je to země, která již je členem evropského hospodářského prostoru, šengenského prostoru. A já bych se chtěl zeptat na to, jak vy se díváte ve vaší zemi na islandskou kandidaturu. To vyjednávání, které doposud probíhá, eh, jak se na něj díváte ve, u vás? Protože víme, že eh, mezi Norskem a Islandem jsou eh, určité sporné eh, body. Bylo to od počátku vyjednávání a zejména tedy ze strany Norska. Jak vy tedy za, za Norsko se díváte na vyjednávání o přistoupení Islandu a jak se díváte na rozhodnutí o zpomalení vyjednávání před volbami? Je to podle vás chyba? Měli bychom eh, raději diskutovat otevřeně před eh, volbami o, o tom, co může eh, přistoupení Islandu přinést. Co tedy říkáte tomu, že se zpomalí vyjednávání v době, kdy se může vyjádřit lid? Jako poslední pan Svensson. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za vaše zcela jasné vystoupení. Já jsem ze Švédska a jsem velice hrdý na to, co řekl norský ministr zahraničí v našem parlamentu. Vy jste hovořil o vztazích mezi Norskem a Evropskou unii. My ovšem všichni víme, jak velké starosti nám dělá vývoj po světě. Víme, že Norsko se zapojuje do eh, transformace Barmy. A tak by mě, pane ministře, eh, zajímalo, zda byste se nemohl blíže vyjádřit k tomu, jak se díváte na vývoj v Barmě a co bychom mohli udělat jakožto Evropská unie proto, abychom zajistili, že vývoj do budoucna se bude odehrávat eh, mírově, rozhodně mírověji než posava. Děkuji. Minister, Pane ministře, máte 10 či 15 minut, abyste odpověděl. Poměrně štědrá řečnická doba. Thank you. Děkuji. Děkuji všem poslancům za velice vřelá slova a za velice zajímavé důležité otázky. Pane Salafranka, chtěl bych vám poděkovat eh, za to, co jste řekl jménem EPP v Evropském parlamentu. Jak víte, tak už několik eh, let eh, spolupracujeme s vámi a také s vámi se Španělskem a myslím si, že spolupráce jednotlivých stran je velice důležitá pro integraci Evropské unie, protože to mění eh, ten politický diskurs, eh, který se normálně ovlim, omezuje na jednotlivé eh, státy. Takže to je dů, vývoj velice důležitý a samozřejmě je to otázka velice dlouhodobé spolupráce. Teď už přejdu do angličtiny což bude možná pro většinu naší. Pokud jde o vaši důležitou otázku, která se týkala toho, jak vidíme vnitřní vývoj v Evropské unii. Norsko samozřejmě má jednu velkou výhodu vzhledem k svému geografickému postavení přírodnímu bohatství. Z různých důvodů jsme eh, byli méně dotčeni současnou hospodářskou krizí na rozdíl od jiných evropských zemí, ale jsme si velice dobře vědomi té situace a toho, že pokud evropská krize bude pokračovat, tak eh, zasáhne i nás, protože míra integrace mezi našimi hospodářstvími je natolik významná, ať už jde o HDP a podíl exportu a importu na HDP a fungování eh, našich hospodářství a nebo vysoký podíl eh, obchodování s Evropou. Takže pro nás je to situace důležitá. Chceme projevit solidaritu a situaci bereme velice vážně. Já se samozřejmě e, na věci dívám zvenku, ale přitom velice zblízka a proto mojí odpovědí je více integrace. Řada lidí si myslí, že odpovědí je dezintegrace. My si myslíme, že nikoliv je to integrace, která e, by se měla vyhnout všem těm negativním ekonomickým a politickým eh, spirálám. Musím říci, že na mě udělalo obrovský dojem to, že jsou tady sice obrovské problémy, ale přesto dokázala Evropská unie držet své linie a řešit problémy. Máme zkušenosti ze 30. let, eh, kdy se eh, evropské země snažily řešit krizi individuálně a myslím, že z toho jsme se všichni poučili i nyní v Evropské unii a tak toto vidíme my jakožto váš blízký partner. Takže přejeme Evropské unii hodně štěstí, pokud jde o řešení současné situace a doufáme, že společně eh, se situace, situace eh, podaří nám eh, zajistit, že situace se bude vyvíjet lépe. Vy jste to následně propojil s otázkou externí dimenze a já, když sleduji evropskou zahraniční politiku, musím říci, že s ní souhlasím, líbí se mi čím více, tím lípe, tím líp bych řekl. My jsme vždy úzce spolupracovali s paronkou Eštnovou, Moje příští eh, zasedání eh, s ní eh, bude velice brzy. Naposledy jsme se sešli velice nedávno a v podstatě jediná moje obava, kterou v tuto chvíli mám, je, že je potřeba se sice dívat dovnitř, ale nesmíme zapomínat na externí dimenzi Evropské unie. Eh, nesmíme eh, jaksi bránit tomu eh, širšímu pohledu. Nechci tímto nějak kritizovat. Já myslím, že je jasné, že Unie se musí soustředit na vnitřní záležitosti, protože ty jsou velice viditelné, ale nesmí se zapomínat na okolní vývoj. Potřebujeme, aby Evropa byla přítomna ve světě. A to nejenom proto, že potřebujeme konkrétní politiky, Myanmaru nebo v eh, Blízkém východě nebo na Dálném severu v Arktidě, ale jde o celou tu myšlenku řešení problému prostřednictvím integrace, prostřednictvím spolupráce. To by mělo být inspirací pro Afričany, pro další státy v Latinské Americe, v podstatě po celém světě. Úspěch evropského projektu je, myslím, mimořádně důležitý a je to veliká inspirace pro další země a její spolupráci. Takže tento eh, projev podporujeme. Pokud jde o vaši otázku, která se týkala Sýrie, tak eh, ano, je to obrovská tragédie na celosvětové scéně. Myslím, že O tom není pochyb a nikdo bohužel, včetně mě, nemá odpověď, nemá řešení, ale součástí odpovědi by mohlo být eh, to, že Rada bezpečnosti začne spolupracovat a vytvoří společný plán. Nezáleží tolik na tom, jak přesně bude ten plán vypadat, eh, ale problém je ten současný rozkol. Ten rozkol sám o sobě je obrovským problémem, rozkol mezi režimem Asadu, který má zároveň přátele na vysokých místech, a na druhé straně jsou opoziční skupiny, které také mají své vysoce postavené zastánce a konflikty tímto živena pokračuje dál. Je jasné, že nelze konflikt eh, okamžitě zastavit, ale možná by ho šlo zemírně, kdyby se Rada bezpečnosti sjednotila. Eh, včera eh, večer se objevily zprávy o chemických zbraní, nebylo to potvrzeno, ale pokud by se skutečně ukázalo, že se začínají používat chemické e, zbraně, znamenalo by to kompletní změnu celé situace v oblasti. Doposavat jsme se soustředili ve spolupráci s Evropskou unii především na humanitární pomoc v rámci Unie a v blízkém okolí a děláme starosti e, situace v sousedních e, státech, především v Libanonu, v Jordánsku, v Iráku, ale konkrétně v Libanonu si myslím, že ta situace je nejzávažnější. Vy jste se rovněž ptal na Rusko, což můžu eh, potom propojit s otázkou Arktidy. Eh, zde bych řekl, pokud jde o Rusko, že jsou zde důležité dvě věci. Za prvé, jednak eh, naše sousedské vztahy s Ruskem, ty se vyvíjejí dobrým způsobem, nemáme žádné pohraničníci, hospodářské spory, spolupracujeme v oblasti rybolovu poměrně úspěšně, také v rámci Arktidy, Myslím, že se nám podařilo sladit postoje k těmto pro nás nejdůležitějším věcem, ale zároveň vidíme jasný negativní eh, trend a tendenci vyvíjet se nedemokratickým směrem uvnitř eh, Ruska. Vidíme zmenšující se prostor pro volné, svobodné média, pro opozici, pro občanskou společnost. Je to systematický negativní trend, eh, nic náhodného. A to nám samozřejmě dělá starosti, protože naše dvoustranná spolupráce není jenom na úrovni Oslo-Moskva, ale je to na úrovni podnikání, na úrovni občanské společnosti možnosti. A pokud se bude tento prostor zužovat a zmenšovat, je to pro nás problém a myslím, že bychom eh, měli mít právo se proti tomu ozvat a vystoupit. Je potřeba tedy Rusko pečlivě sledovat eh, a především tuto povinnost mají podle mě blízkí sousedě Ruska. K tomu, co říkal pan Watson, tak eh, zde bych chtěl říci, že samozřejmě že Rusko zůstává, eh, Spojené státy zůstávají našimi blízkými eh, partnery eh, v rámci, v rámci NATO, ale My samozřejmě spolupracujeme ekonomicky a politicky především s Evropskou unii. Tady ta naše spolupráce je mnohem silnější Souhlasím eh, eh, s tím vaším pojetím toho, proč bychom měli eh, přistoupit k Evropské unii, ale ono to nezáleží na mě, je to na našich voličích a já jsem argumentoval podobným způsobem při posledním referendu, ale uh, Eh, bohužel politické tendence v Norsku dnes nejsou takové, že by naznačovaly, že podáme žádost a že by to bylo rozumné eh, rozhodnutí. Asi bychom úspěšně vyjednávali, to ano, ale potom bychom zase prohráli v referendu. Takže v tuto chvíli tato otázka na stole není. Neříkáme, že se k této věci někdy v budoucnu nevrátíme, ale moje upřímná odpověď v tuto chvíli je eh, taková. Samozřejmě, že ale také pravda to, co říkal pan Galer, že se přizpůsobujeme bez možnosti e, vlivu. Samozřejmě, že ten vliv nemáme takový, jako bychom měli, kdybychom byli zastoupeni přímo v parlamentu nebo e, na radě, ale samozřejmě, že určitý vliv máme, snažíme se do věcí zasahovat a ovlivňovat je a pokud uvidíme, že se někde objevuje nějaké téma, nějaká záležitost, snažíme se přátelsky vstoupit do věci, nabídnout zkušenosti a pomoc. A druhá věc, e, řada rozhodnutí, Eh, která přijímáte, jsou vlastně rozhodnutí, která bychom udělali sami, i kdybychom eh, byli členským státem. Pokud jde o EHP, tak eh, Samozřejmě, že tady probíhá také určité přizpůsobení, to je jasné v kontextu s ostatními, ale je to i pro nás přínosný proces modernizace. K tomu, co říkal dále pan Watson, týkající se ministra Kerryho. Ano, zde se domnívám, že i Spojené státy budou vyvíjet určitý tlak eh, eh, na to, aby se znovu Palestina a Izrael zavázali eh, řešit situaci dvěma samostatnými státy. Plně souhlasíme se Spojenými státy, pokud jde o toto řešení, ale teď je otázka, jak silná je ta politická vůle realizovat tento plán. Já se domnívám, že to není jenom v zájmu Palestiny, ale také v zájmu Izraele, aby došlo k naplnění té myšlenky dvou států, protože alternativou samozřejmě je řešení prostřednictvím jednoho státu eh, a vznikne tam okamžitě dominance eh, eh, Arabů a pak si myslím, že by vznikly zřejmě eh, občané dvou různých eh, kategorií, s tím, že Arabové by samozřejmě byli občané druhořadé kategorie, což by nebylo dobré a zároveň si myslím, že to je i nepravděpodobné, takže eh, palestinci sami vždy hovoří o tom, že dávají přednost dvěma státům. Bohužel zatím ta situace se úplně tímto směrem nevyvíjí a je třeba připomínat našim partnerům na Blízkém východě, že my neprosazujeme toto řešení kvůli sobě, ale kvůli řešení palestinsko-izraelského konfliktu objektům. Pak tady byly některé další otázky. Paní Jakoncáry se ptala na dálný sever. Ano, my chceme, a já už jsem to říkal, podpořit členství Evropské unie v Arktické radě. Pracujeme na tom Interně se snažíme, aby k tomu došlo a nejlepším naším argumentem a vlastně i vaším argumentem je to, že pokud se země stane pozorovatele musí začít dodržovat pravidla a organizace, k níž eh, přistoupila. My jsme si v Arktické radě zpracovali společná pravidla a ty jsou, ta jsou dobrá samozřejmě pro pozorovatele i pro stále členy. Je tedy v našem eh, zájmu, abychom přijali relevantního partnera, který má zájem připojit se k našim pravidlům, na kterých jsme se formou naší umluvy shodli. Pak tady byly některé další eh, otázky, ale já myslím, že jsem na ně už v zásadě odpověděl eh, před chvílí. Co se týče dotazů pana eh, Previ, pokud jde o Island, tak Myslím, že je na Islandu, aby se sám rozhodl. Mm, myslím, že se nemohu vyjadřovat k tomu, jak ten proces má postupovat teď před volbami na Islandu. Samozřejmě, že přeji Islandu hodně štěstí v tom smyslu, že pokud se rozhodnou přistoupit k Evropské unii, jistě to bude pro Island dobré a pro nás to nebude špatné, protože nadále zůstanou také členy EHP, podobně jako jiné země Evropské unie, země ESVO takže pak už samozřejmě posílíme tu jinou dimenzi na úkor EHP a dimenze ESVO. Ale eh, všichni máme eh, odsouhlasené eh, aky takže myslím si, že v tomto se situace nezmění. Samozřejmě, že sledujeme vývoj situace s velikým zájmem, ale nijak nechceme zasahovat do toho, jak by měla diskuze před volbami probíhat. Chápu, že tady je určitá politická logika v tom současném vývoji. A na závěr bych eh, zareagoval na otázku pana Svensona, pokud jde o Myanmar neboli bývalou Barmu. Já jsem tam byl celkem třikrát a viděl jsem eh, se několikrát s představiteli této země, Prezident Tyson byl v Norsku před několika málo týdny, takže udržujeme kontakty i prostřednictvím Evropské unie. Já jsem eh, o tom už eh, hovořil, že jsem se setkal i s vysokou představitelkou eh, Evropské unie v této zemi. Myslím, že tam ta situace se vyvíjí dobrým směrem. Je to transformace země založená na místních elitách, kteří usilují o demokratický vývoj. Samozřejmě, že jsou tam problémy a není to ale nedostatek vůle spíš spíše jde o to zapojit eh, současné vedení, včetně vedení armády. Tady je potřeba postupovat eh, obezřetně, ale myslím si, že ten eh, proces reform je stále odvážnější a je velice dobré, že jsme zrušili ten starý režim sankcí, protože kdyby k tomu nedošlo ze strany Norska Evropské unie, tak si myslím, že by to pravděpodobně Stejně byl velice krátkodobý pokus. To, že jsme se rozhodli podpořit tento projekt, je, myslím, velice dobré. Dobře, že jsme se otevřeli ve vzájemných vztazích, zrušili sankce, ale celý projekt zatím eh, funguje dva roky. Jsou tam etnické konflikty, celá řada dalších problémů, které se musí vyřešit, eh, než vzniknou pevné eh, demokratické základy a správní kapacita, ale myslím, že země se ubírá správnou cestou a měli bychom ji aktivně podpořit tak, jak to doposavat Evropská unie i my děláme. Děkuji, myslím, že jsem se vešel do těch 10-15 minut. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel a za vaši vynikající prezentaci. Kolegové, chtěl bych jenom připomenout, že v poledne mezi nás zavítá pan komisař File a máme tři body, k diskuzi Bosnu, Turecko a zásadu zodpovědnosti za ochranu. Proto bych vás chtěl požadat, abyste dodržovali striktně řečnický čas. Nasleduje zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012. Jedná se o druhé eh, projednávání tohoto textu paní zpravodajku Doris Pak, která bedlivě přeskoumala 101 pozměňovací návrh předložený eh, různými kolegy a se sídelní zpravodají se shodla na osmi kompromisech. Abychom ušetřili čas, máte slovo, paní Pak. Děkuji vám. Ano, souhlasím s tím, že to bylo přes 100 pozměňovacích návrhů ale myslím, že se nám opravdu podařilo najít spoustu dobrých kompromisů. A kolegové stínoví zpravodajové byli velice ochotní eh, na skutečný kompromis dojít, abychom měli dobrý dokument, abychom měli kompromisní návrh, který bude zohledňovat vše, co bylo prodiskutováno, co je pro nás důležité. Budu poročovat německy. Na úvod jsem chtěla říct něco pozitivního, protože jinak to bude už jenom negativní, bohužel. Uh, jsem rád, že proběhly komunální volby v pořádku, ale musím také říci, že problémy v Mostaru, které stále trvají, tak tam se ještě volby konat nemohly. Ty problémy v Srebr- vznikly v Srebrnici. to se musí v budoucnu změnit. Také vítám, že mezinárodní dozor nad Brčkem je nyní uzavřen. Myslím, že mm, v roce 2012 byly um, schváleny některé zákony, které se týkají um, čítání lidí, státní pomoci, a, ale uh, schválit zákony a pak je implementovat v praxi, to jsou dvě různé věci. Implementace tedy eh, toho, co bylo um, schváleno. K celkovému hodnocení země musím konstatovat, že chybí vůle politiků, aby se ta země eh, dostala ku předu. Asociační pakt stále ještě není platnosti, stále ještě nebyly splněny eh, podmínky, žádost o vstup ještě nebyla eh, podána. Nemluvím mluvím o mezina, nyní mluvím o vysokém mezinárodním představiteli, který na začátku, to je institut, který byl zaveden začátkem 90. let a po obtížné situaci e, se mm, měl e, pomoci v dosáhnout pokroku země. Ale skutečnost, že, tam, e, že to existuje, samozřejmě u politiků na místě vedlo k tomu, že za řadu věcí se vůbec necítili zodpovědní a byli vlastně nečinní, protože říkali, že my nerozhodujeme, rozhoduje vysoký představitel. Ale tak to v demokracii nejde a proto musíme zajistit, aby vysoký představitel co nejdříve eh, mohl tu zemi opustit. Mm, to musí zajistit politici na místě, jak ty podmínky budou splněny. Máme nejistotu, blokaci ve federaci, mm, kde je vláda, mm, v části země je vláda, mm, existuje, ale není u moci, nic se tam nemůže eh, dělat a proto ta, to brání si v zemi v přibližování se k Evropské unii. V Mostaru nebyly komunální volby, statu města eh, není v souladu s usnesením ústavního soudu. Já, když si vzpomínám, jak eh, bývalý eh, primátor Brem byl v Mostaru, tak E, já mohu říci, že to město je dnes více rozdělené, než bylo tenkrát. A je to z důvodu toho, že politici se nejsou schopni shodnout. Před um, čtyřmi lety Soud pro lidská práva ve Štrasburku vyzval politiky. Mm, v případě mm, Finči otázky, e, aby vyřešil otázky menšin v zemi. Všichni víte, že to posud se nic nestalo, že, je prostě nemožné, že to je prostě nemožné. Já chci říct si, že jenom, že politici, místní politici eh, to, tuto část ústavy nesplnili. A za co je viníme a co od nich žádáme, aby změnili, tak to tehdy v Daytonu dělali jiní. Takže my máme trošku také vinu v tom, že jsme tuto situaci uh, přivodili, ale oni sami musí najít cestu ven. Sčítání lidu proběhne v říjnu a to je zcela zásadní. A to bude mít dopad i na příští volby. Mm, pak eh, další kolegové také podpořili to, že struktura federace, která vlastně nevznikla na místě, ale v Daytonu, ve Washingtonu, tak ta struktura by konečně měla být funkční. Není možné, aby ehm, premiér, ehm, další ministři, možná 150 ministrů v malé části země. To je struktura, která není akčeschopná. My ale zvenku to nemůžeme změnit. To je úkol politiků. My bychom jim v tom měli pomáhat se všemi možnostmi, které máme, ale uh, nemůžeme jim tam vládnout. To mm, je odsouzeno k, k nezdaru. To se často řík, proklamuje. Já jsem dala dva ústní pozměňovací návrhy, které jsou mm, velice důležité. Mimo jiné eh, musíme reduktovat eh, administrativu, veřejnou zprávu, ale musí současně být schopni plnit své úkoly. Problém je velká korupce v zemi, která i v rámci takzvané politické elity mm, vyvolává problémy, brání to pokroku všude korupce. Při uh, přicházení a uh, zakládání pod, podniků, náklady, uh, Všechno se vším souvisí, všechno je spolitalizováno, všechno je svázáno s korupcí. Velké téma je také vzdělání. My jsme rádi, že komise zřídila pracovní skupinu pro eh, toto téma. Mně leží na srdci eh, situace v oblasti odborného vzdělání, aby eh, zahraniční investoři našli pracov, vzdělané pracovní síly. My jsme rádi, že univerzity se účastní bolenského procesu, ale ještě mnohé zůstává nevyřešené. Co mě velice znepokuje, je, že v části té země, té federaci, je situace, eh, kdy školy provádí segregaci. Dvě školy pod jednou střechou dopravo chodí eh, muslimové, nalevo chorvaté, nebo naopak. To není možné. V současnosti Eh, když vlastně připustíme, aby děti ve školách byly segregovány, tak jak pak se má, mají smířit, jak může dojít k tomu smíření vůbec, když znova vlastně sta, eh, vzniká další segregace. Také tam u ECD selhalo, když souhlasilo s tou segregací tehdy. Pak uprchlíci. U mnoho uprchlíků se vrátilo, to je pravda ale ne všechno e, se stalo, co se mělo stát. Velké e, dary, které byly vynaloženy na návrh uprchlíků, já jsem to již zmínila a e, prosím, aby to kolegové správně pochopili já se tím zabývám 23 let, vím, o čem mluvím. Když říkám, že musíme posílit návrat uprchlíků, říkám včetně návratu posáví, do posáví. To je velice důležitý aspekt. Vy to všichni neznáte, ale je to zdevastovaná oblast na severu republiky Srbska, kde byli Chorvaté, je tam úrodná půda, ale nikdo tam už nebydlí, protože Chorvaté, kteří žijí v Chorvatsku, nechtějí se vracet, tak jim je v tom bráněno, že když když se tam, i když se tam postaví dům, tak tam není infrastruktura, protože starostové nespolupracují. Problém je, že Chorvaté, hm, Hercegovině, tedy u moře, se o toto Chorvatsko nezajímají. Oni se zabývají, zajímají jenom o svůj e, region. Ale pokud chceme, aby Posáví bylo znovu osídleno, je to v zájmu Republiky Srbska. A bývalý, mm, když posloucháte bývalého e, současného premiéra, e, říká, že eh, Chorvaté se chtějí vracet na tiskových konferencích, ale nepomáhá. Starostové eh, ne, nevytváří situaci tak, aby akceptovali, že se ti Chorvaté vrací, vrací. Myslím, že bychom tady měli pomoci všem, kteří mají dobrou vůli, aby to umožnili. Je to také v zájmu Chorvatska, aby se ti lidé vrátili do, svý, do své původní vlasti. Jeden problém mě velmi znepokojuje, to je zcela na závěr hm, to otevřeno, a to je téma, že Bosna Hercegovina je jediná země v regionu, která e, nedává občanům e, doklady to dělá i Srbsko a další země, v případě Albanců, ale Bo- Bosna Hercegovina je tam nepouští. To je především smutné, protože v Kosovu žije, žijí bosenské rodiny, které mají úzké vazby na Bosnu, mají tam rodiny, rodinné příslušníky, kteří vlastně se s nimi můžou scházet jenom ve třetích zemích. To přece není možné. Bosna a Hercegovina by se měla pokusit těmto lidem dát doklady, aby mohli přicestovat, jako tomu je v Srbsku. Na závěr Bosna Hercegovina, vzhledem k tomu, že Chorvatsko um, se stane člen, další členskou zemí Evropské unie, musí dělat mnohé na těch hranicích, na hraničních přechodem, aby to zjednodušila a zajistit, aby aby zboží, které se vyrábí v Musně Hercegovině, se mohlo dostávat snadno do třetích zemí, do EU. Na to budou třeba hygienické eh, mm, podmínky. Je to obrovská množství práce, ale neměli bychom se nechat tím odradit. Děkuji. paní Baskut, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní Pak za spolupráci na těch kompromisech. Co se týče frakce SAD, tak chci říci, že my eh, také litujeme nedostatek pokraku v při hodnocení přibližování k EU. Chceme koordinační mechanismy a najít cestu, jak hovořit s EU jedním hlasem. Jedna z důležitých věcí pro nás, je, co se týče vstupu Chorvatska do EU, tak my vítáme iniciativy komise a je důležité, a to je samozřejmě zpráva o Bosně a Hercegovině, jasně říci, že z obou stran očekáváme konstruktivní přístup Eh, při hledání cesty jak zlepšit fungování mechanismu. A najít také cestu, aby Bosna Hercegovina mohla dořešit zbývající otevřené otázky. Co se týče mm, zákonů o mm, sčítání lidu, tam nás znepokojuje politizace, politizace této otázky a vyzýváme místní orgány, aby mm, spořádali sčítání lidu a umožnili eh, eh, dodržování práv menšin. Je, vítáme, že toto je plánováno nyní na říjen. Co se týče nezaměstnanosti, také eh, důležité, my vyzýváme orgány, aby Eh, zvýšili úsilí při řešení nezaměstnanosti především u mladých lidí, díky pomoci vzdělávání, školení a aby zjednodušili postupy pro podporu podnikání. Co se týče OHR, měla by eh, měly být splněny všechny kritéria, než bude moci být uzavřena kancelář OHR. Co se týče Srebrenici, tak tady máme určité obavy a jako Evropský parlament bychom měli také respektovat rozhodnutí ústředního volebního orgánu. To by mělo být jasně řečeno, že to respektujeme. Dvě otázky na paní Pak. hlasovacím seznamu jsme viděli, že některé pozměňovací návrhy nebyly podpořeny. Dobře, zpravodaj může podpořit, nemusí podpořit. Jeden z eh, návrhů byl 70, pozměňovací návrh 71, to je statistika uprchlíků v Bosně a Hercegovině, které, což je z, eh, přímo ze zprávy o pokroku Evropské komise. Takže otázka je, je tady problém s mm, právě o pokroku Evropské komise nebo s tou statistikou. Pro nás to není, nám není jasné, proč to není podpořeno, protože to je mm, faktická informace pozměňovacímu návrhu 25. Já si myslím, že je tady jasná výzva z Evropského parlamentu několika frakcí, že chceme, aby Bosna Hercegovina urychlila. Te, eh, je důležité v procesu vstupu do EU. My chceme mm, mechanismus rychlého postupu pro evropskou legislativu. Bylo by dobré urychlit ten postup. Je to trošičku rozpor v tom, co požadujeme a v tom, co je podporováno a co není. Takže já bych žádala o podporu tohoto pozměňovacího návrhu místo toho mínusu, které je na seznamu. Takže to jsou všechny moje připomínky. Děkuji vám. Děkuji, pane Kačine, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající Provero. Naše stínová zpravodajka baronka Sralatford zde bohužel není, a proto Eh, promluvím za naši politickou skupinu a dovolte, abych mluvil svým rodným jazykem. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval eh, zpravodajce paní Doris Pak za eh, dlouhodobou práci, kterou za mnoho let vykonávala pro oblast západního Balkánu a také Bosny a Hercegoviny. Věnovala tomuto tématu již několik mandátů. Není jiného poslance v Evropském parlamentu, který by věnoval tolik sil, času a pozornosti pokroku Bosny a Hercegoviny. Bohužel výsledky se nedostavily. Současná situace na západním Balkáně je zcela eh, odlišná. Máme tady Trojku, eh, Černou horu, Srbsko a Kosovo které konají kroky vpřed. Kosovo eh, může nebo už překonává Bosnu-Hercegovinu, což je situace, která opravdu je velice výmluvná. Jedná se už o sedmé kolo dialogu mezi Dačičem, srbským premiérem a kosovským premiérem. A to je historický krok, ale současně se dočítáme v bosenských médiích, že 23. do Bruselu přijedou reprezentanti šesti hlavních stran Bosny Hercegoviny a budou diskutovat o případu Sedič Finci, o rozhodnutí soudu. Jedná se tu o věc související se základními právy, volebními právy, eh, možností eh, podat kandidaturu na nejvyšší místa. A to je velmi znepokojivá situace. Proto naše politická skupina zdůrazňuje, že pro Bosnu a Hercegovinu je zapotřebí, aby tato země našla svoji cestu vpřed sama. Ale nepodaří se jí to, pokud jí nepomůžeme. Organizovat konferenci eh, by bylo eh, velkým krokem. Eh, nicméně bez ústavy se tato země nemůže stát plně funkční demokracií. Situace je však tak závažná, že bych chtěl ještě něco dodat a to asi vás mnohé bude šokovat. Byl jsem v Líbii, kde chtějí opětovně zavést ústavu, kterou v roce 79 zrušil Kadáfi. Možná v Bosně a Hercegovině bychom měli provést to tež. Podívat se na ústavu Bosny a Hercegoviny z doby bývalé Jugoslávie a najít tam řešení na základě tohoto textu, aby ústava byla funkční a umožňovala fungování dnešního státu. Ještě to jsou problémy s různými subjekty v rámci eh, federace a tento hm, systém také vytváří veliké náklady. Vyžaduje nákladnou, opravdu velmi nákladnou zprávu, která zatěžuje bosenskou ekonomiku. Jedná se také o hospodářské přežití země a proto se ptáme, spatřují mladí ještě svou budoucnost v této zemi nebo v Evropské unii? Podle průzkumu veřejného mínění 90 občanů má za to, že stávající politická elita Bosny a Hercegoviny se nevydala správnou cestou. Paní Kopa, dvě minuty, prosím. Já vím, že umíte velice dobře držovat svěřený čas. Děkuji vám. Především bych ráda poblahopřála paní pak k návrhu zprávy a vyjádřila uspokojení nad eh, počtem konstruktivních pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Víme, že Bosna a Hercegovina je největším testem důvěryhodnosti evropské politiky na západním Balkáně a s politováním konstatujeme, že tato země zaostává za ostatními v integračním procesu do EU. Vzhledem k této smutné realitě, tato kritická linie eh, objevující se ve zprávě je jasně srozumitelná, ale myslím, že je nezbytné, abychom potvrdili silné úsilí Bosny a Hercegoviny o připojení k EU, protože by prospělo eh, všem jejím obyvatelům. Já jsem předložila pozměňovací návrh s takovýmto jasným eh, signálem hned na začátek zprávy a doufám, že paní zpravodajka a další kolegové tento pozměňovací návrh podpoří. Naše podpora pro tuto zemi je důležitá pro ty, kdo stále ještě doufají v evropskou budoucnost Bosny a Hercegoviny a spatřují jako řešení nebo snad jediné řešení pro mnoho interních problémů země. Je třeba uznat, že tyto problémy jsou zdůrazněny ještě ekonomickou krizí a v této souvislosti bych ráda přivítala nedávné rozhodnutí EU věnovat 100 milionů eur eh, pro makronomickou pomoc Bosně a Hercegovině. Tato země se potýká se závažnými výzvami, má velmi vysokou nezaměstnanost. Potřebujeme poskytnout veškerou pomoc, úsilí zaměřenou na to, aby tato země hovořila jedním hlasem ohledně evropské budoucnosti, aby byl vybudován funkční stát, který bude schopen vyjednávat, o přistoupení do EU a převzít na sebe odpovědnost související s členstvím v EU. To je tedy důvod mého pozměňovacího návrhu číslo 40. Chtěla jsem ukázat, že ústavní reforma e, potřebuje e, být provedena nejen na federální úrovni, ale e, různá, různé změny jsou zapotřebí i na regionální a místní úrovni. Nyní tu máme určitý návrh a zde vidím už kompromisní návrhy, se kterými souhlasím. Eh, vybudování koordinačního mechanismu je také nutný, jak zapotřebí. Potřebujeme jednoho partnera, který bude hovořit za sjednocenou Bosnou Hercegovinu. když si nemůžeme dovolit být součástí jejich vnitřních sporů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice traumatizovanou společnost, je zapotřebí věnovat se usmíření a e, také e, eh, zločinu způsobí z nenávisti. Nemělo by se stávat, že eh, patřičné orgány eh, by eh, tolerovaly takovéto trestné činy, anebo případně, že by nestíhali jejich pachatele. Děkuji. Paní Teocharus. With your permission, I will speak in Greek. Děkuji, budu mluvit řecky. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Πακ για την já bych velice ráda poděkovala paní Pak za skutečně vynikající práci. Blahopřeji jí. Má rozsáhlé znalosti o Bosně a Hercegovině. Při této příležitosti bych také ráda uvedla, že i já sama mám určité zkušenosti, protože jsem tam během válečného období pracovala jako dobrovolná lékařka, takže jsem si vědoma tragédie této země. Souhlasím s paní pak, že to je vlastně federace, která se stává ze tří eh, oblastí, tří eh, zón a že tam panují náboženské a etnické rozkoly, které tam vlastně vznikly ze vnějšku eh, prostřednictvím Evropské unie, Spojených eh, států a prostřednictvím současné ústavy. Není to produktivní a funkční uspořádání, které nepomáhá dostatečně místním lidem v dalším rozvoji a růstu. Nicméně na druhé straně paní pak říká, že zatím nejsme schopni správně tu situaci napravit a já o tom mluvím eh, znovu, aby abychom totiž v budoucnu neopakovali stále ty též chyby. Weigl. Děkuji. Nyní pan Weigl, prosím. Two minutes. Hvala lepa, gospod předsednik. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní zpravodajce a chci říci, že paní zpravodajka má skutečně rozsáhlé znalosti o problematice a Eh, dokáže se jaksi do tématu emocionálně položit. Situace v Bosně a Hercegovině je zatížena nepříliš úspěšnými zásahy mezinárodního společenství do vývoje země, což je důsledkem toho, že se využívaly předem nastavená řešení pro tuto zemi a ta úplně nezafungovala. Nyní musí místní úřady situaci řešit jiným způsobem, hledat funkční řešení. Myslím, že, myslím si, že situaci by eh, vyřešil nový statut Bosny a Eh, Bosny a Hercegoviny, to znamená eh, vytvoření takového státu, který by byl eh, vytvořen na funkčním administrativním zřízení. Také chci poukázat na problém rostoucího nacionalismu, nacionalismu a také na vztahy s se sousedními státy, s blízkými zeměmi, jejichž obyvatelstvo částečně žije v Bosně a Hercegovině, takže nacionalismus sehrává svoji roli v této zemi i nadále a problémy bude působit. Proto je potřeba, eh, abychom dávali Bosně a Hercegovině budoucnost v Evropské unii. Zároveň ovšem chci říci, že musíme být štědřejší, pokud jde o všechny bývalé jugoslávské republiky. Neměli bychom tady používat různé taktiky. My jsme přijali do Evropské unie země s vážnými problémy, a země bývalé Jugoslávie také mají své potíže, ale pokud je v brzké době přijmeme, vyřešíme tím hodně problémů. Pan předseda, nyní pan Majer, prosím, děkuji vám, pane předsedo. I já bych se chtěl připojit k těm, kteří poděkovali paní Pak. Jedná se o zprávu, která si je vědoma toho, že řešení Eh, této země je získat jasnou suverenitu. A za to se staví také moje politická frakce. Nastal okamžik, kdy suverenita této země je naprostou prioritou. Tato země si musí volně rozhodnout o své budoucnosti. Proto za svoji politickou frakci zastáváme eh, názor, že nastal okamžik, kdy musí skončit mezinárodní protektorát, měl by se uzavřít úřad vysokého představitele OSN a také úřad zvláštního vyslance Evropské unie. Jedná se o situaci, kdy by měly začít ústavní reformy v země, tak aby Bosna a Hercegovina mohla rozhodovat o své budoucnosti bez zahraničního vlivu. Je třeba spustit všechny potřebné reformy, které povedou k vytvoření právního státu, který bude schopen bojovat s korupcí, chránit menšiny a bojovat bojovat také s diskriminací a chránit lidská práva, práva žen a e, mladistvých a také práva menšin. My podporujeme tuto zprávu, nicméně chceme se zdržet při hlasování, protože si myslíme, že dostatečně nezdůrazňuje otázku uzavření úřadu vysokého představitele, což povede k tomu, že by tato země mohla svobodně rozhodovat o své budoucnosti. Děkuji. Jarkovič. Děkuji a nyní paní Jarkovič, prosím. Pane předsedo, děkuji za udělení slova. Já jsem pozorovatelkou za Chorvatsko a proto se dovolím pouze velice stručně přidat několik poznámek. Nejprve bych chtěla říci paní zpravodajce, že odvedla skutečně vynikající práci. Myslím si, že je zcela zjevné, že si je paní zpravodajka vědoma komplikovanosti problému, s ním se potýká Bosna a Hercegovina. Jak víte, tak chorvatská vláda má zájem o regionální spolupráci a plně podporuje pokrok zemí v regionu, podporuje jejich reformy, které budou směřovat k evropské integraci. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, tak Chorvatsko má zvláštní zájem o vývoj v této zemi, protože to je země sousední, ale také proto, že Chorvaté jsou jednou ze tří Eh, národností v Bosně a Hercegovině. Proto mi prosím dovolte několik vyjádření, která se týkají 17. odstavce, kde se uvádí, že zde se popisuje situace eh, v bosenském posáví a myslím, že to přesně odpovídá reálné situaci. Říká paní pak návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Podle posledních údajů je vůbec nejpomalejší právě v regionu Posáví. Zejména jde o návrat členů chorvatské komunity podle sčítání lidu v roce 1991 chorvatská komunita byla vůbec nejrozsáhlejší, nejpočetnější v této oblasti, měla více než 130 tisíc příslušníků. Dnešní údaje ukazují, že méně než 5 chorvatských uprchlíků se do svého domova vrátilo. Chci tedy říci, že chorvatská vláda úzce spolupracuje s bosenskou vládou a Chorvatsko je největším dárcem, pokud jde o obnovu bydlení v regionu. A naší snahou je umožnit návrat uprchlíků, protože 75 uprchlíků z bosenského posáví prozatím žije v Chorvatsku. Já tudíž eh, doufám, že kolegové poslanci ve výboru podpoří původní znění odstavce číslo 17 této zprávy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní paní zpravodajka. Uh, I wanted to assure Madame Bosco that I, I don't... Děkuji, já odpovím nejprve paní Boskurt. Já jsem jak pro odstavec 71, eh, odstavec 25, eh, nevím, jak mohlo dojít k tomu minusu na eh, hlasovacím seznamu. Zřejmě to byl nějaký omyl. K tomu, co říkali zelení, nevím, jestli to vlastně byly zelení, že nechtějí pro zprávu hlasovat a že Eh, chtějí eh, eh, zrušit ty úřady vysokých představitelů, ale já mám na to takový názor, že náš vysoký představitel v podstatě je jakýmsi velvyslancem Evropského společenství. To je třeba rozlišovat, je třeba rozlišovat oba dva tyto úřady. Chápu, že chcete zrušit úřad mezinárodního vysokého představitele, ale jinak myslím, že náš úřad by měl zůstat, protože to jenom ukazuje náš zájem o tuto zemi. A pak chci ještě říci, Eh, že budeme hlasovat o této zprávě až v květnu. Není to vůbec naléhavá záležitost, takže bych poprosila stínové zpravodaje, aby na toto mysleli, že na hlasování dojde až v květnu. Myslím tedy na plenárním zasedání, abychom si to vyjasnili. Takže jinak vám za vaše příspěvky děkuji všichni, myslím, podporujeme Bosnu a Hercegovinu. Thank you. I would remind you that... Děkuji, připomenu, že hlasovat budeme zítra v 9 hodin ráno. Opravdu přesně v 9 hodin. So, the second... Takže zpráva o pokroku Turecko. To je druhý um, bod té rezoluce eh, 2012. Zpráva o pokroku a pozměňovací návrhy. Bylo předloženo 415 pozměňovacích návrhů. Já okamžitě předám slovo paní zpravodajce Rie Reuten na pět minut, prosím. Vážení kolegové, pane předsedo, já chci poděkovat stínovým zpravodajům za eh, mnoho hodin, které dali k dispozici, za jejich mm, konstruktivní příspěvky a za jejich pomoc. Měli jsme velice intenzivní diskuse v eh, posledních týdnech a já mohu říci, že je tady eh, schoda o obsahu této, toto usnesení. Již jsem řekla, že Už jsem říkala, že rok 2013 bude velice významný rok pro vztahy mezi EU a Tureckem. A musíme mít jistotu, že budeme dále rozvíjet naše konstruktivní vztahy v atmosféře společného porozumění a vzájemného respektu. Um, e, víme, že je potřeba Mm, intenzivního vzájemného úsilí a co se týče Turecka, tak zdůrazňujeme význam reform v oblasti justice. Reforma musí vést k modernímu, efektivnímu, nezávislému e, justičnímu systému. Třetí justiční balíček byl důležitým krokem ale je klíčové v reformním procesu pokračovat. Je tady čtvrtý veliček, který je nyní v parlamentu a já se těším na výsledek. Co je v tom čtvrtém justičním balíčku? Je, e, hlavní prioritou je Eh, příliš mm, excesivní definice trestního činu um, a, mm, zákona o terorismu. Kompromisy zdůrazňují význam řešení uh, Eh, omezení základních svobod v zemi, kde je právní stát, nejenom v zákoně samém, ale také v jeho aplikaci. Vážení kolegové, myslím, že Turecko zcela zásadně potřebuje zvýšit úsilí a EU by mělo udělat maximum pro to, aby Turecku v tomto procesu napomohlo. Pokud hovoříme o justici, justici a lidských právech, tak je třeba oficiálních eh, měřítek, které musí mít zaveny deny, aby mohla být otevřena kapitola 23 a 24. Letošek je důležitý rok pro vztahy mezi EU a Tureckem, také když se podíváme například na způsob, jakým mm, probíhají jednání o řešení kurdské otázky. Ale je tady také zcela jiné sla zásadní téma, a to je nová ústava. Obě témata jsou připojeny k rezoluci. Pokud se podíváme na kurdskou otázku, tak ta jednání, která tam probíhají, by mohla vést k historické dohodě o řešení kurdské otázky mírovým demokratickým způsobem um, ústavní proces mm, který vede k ehm, dalším dodatkům ústavnímu procesu, výzvy uh, občanskou společnost, která podpoří druhé tuto iniciativu, ale toto nestačí. Neprobíhá to dostatečně rychle a, a uh, jak říkají pozměňovací návrhy liberálů, mých kolegů liberálů, a je třeba více, udělat více pro podporu ústavního procesu. Tu, role Turecka v regionu. Turecko je významným regionálním hráčem a také hr, sehrává strategickou roli v zahraniční politice EU. Stávající dialog by proto měl být posílen a já podporuji um, rozvoj turecké zahraniční politiky. Současně náš parlament zdůrazňuje pomoc um, demokratickým silám v Syrii. Velice lituji tureckého rozhodnutí neúčastnit se uh, kontaktů s kyperským předsednictvím během plynulých šesti měsíců. Podle mě je to zmeškaná příležitost procesu angažování a normalizace vztahu mezi Tureckem a Kyprem. Odmítnutí Turecka splnit své povinnosti plné implementace doplňkového protokolu podle mého názoru velice ovlivňuje jednání. Toto jsou tedy nejdluž, nejdůležitější body. Na závěr chci poděkovat ještě jednou všem svým kolegům za všechny návrhy, které byly v těch pozměňovacích návrzích. Nemohla jsem mm, všechno akceptovat, protože by toho nakonec bylo příliš. Ta zpráva musí být eh, čitelná a já doufám, že tato rezoluce bude objektivní, férová a také e, vyvážená. Já jsem mm, tady neviděla kolegu. No, no, pan Balena, e, ale protože Ehm, ho tady nevidím, tak myslím, že Ivan Bálen tady zmeškal určitou příležitost. Moji holandští kolegové se smějí, ale jednou to už musím říci. Otevřeně a veřejně. Děkuji a děkuji všem kolegům, kteří tady jsou. Mám tu 14 ehm, žádostí o slovo, kolegové. Stínoví zpravodajové budou mít tedy tři minuty každý. A všichni ostatní jedna a půl minuty pro každého. Jako první tu máme paní Flotr, která předsedá delegaci. Děkuji vám, pane předsedo. Tato eh, zpráva paní Omen Reuten, eh, eh RI, jak už bylo řečeno, byl předmětem mnoha diskuzí a já bych chtěla poděkovat eh, její ochotě hledat kompromisy ze všech politických směrů. Podařilo se nám dosáhnout textu, který je stručný, souhrný, komplexní, obsahuje to podstatné, je vyvážený. Není to jednoduchý text, protože tato témata jsou spíše delikátní snadno by mohly tyto náměty vést k polemice. Jedná se o otevření jednotlivých kapitol, o otázku svobody vyjadřování, o práva menším, boj proti diskriminaci, například o boj proti diskriminaci na základě sexuální orientace, práva žen. To všechno jsou citlivá témata, ale my jsme velice koherentně se jim věnovali a velice eh, přesně a konkrétně jsme se jim věnovali. Tento text by měl být tedy použitelný nejen v Turecku, ale i v našich eh, zemích pro všechny, kdo se budou snažit o eh, pokrok demokracie v Turecku a kdo usilují o eh, postup procesu vyjednávání mezi Tureckem a Evropskou unii. Tato zpráva z Evropského parlamentu se dotýká určitých témat, jako jsou eh, xenofobní, autoritářské či jiné problémy, které se mohou objevit tu či onde. Dnes v Turecku jsme konfrontováni s politickou situací, která má velký význam pro nový, novou, nový vývoj demokracie v Turecku. Navíc tam dochází k ústavnímu procesu, který se nazývá eh, převzetí zodpovědnosti ze strany politických stran, politických subjektů. Vytváří se tedy kultura eh, kompromisu, jde o zodpovědnost politických stran v Turecku, které eh, mají zodpovědnost i za vyjednávání, v tom, aby našli politické řešení u kurdské otázky. Takže toto všechno jsou zásadní témata, která jsou zmíněna v této zprávě a já doufám, že tato zpráva bude jakýmsi výchozím bodem pro všechny, kdo budou chtít jít mm, proti ultranacionalistickým snahám a budou se snažit o lepší vývoj demokracie v Turecku. Chci skutečně poblahopřát eh, eh, k, k finálnímu znění, eh, které vzniklo díky paní zpravodajce a spolupráci mnohých kolegů v Německu, Francii eh, v posledních měsících se eh, ozývaly myšlenky VETA a my bychom mm, chtěli, aby došlo k novému posílení vyjednávání s Tureckem, ale zapotřebí vyřešit eh, otázku Eh, Kypru. Myslím, že v Kypru se jedná o výjimečnou situaci, kterou třeba vyřešit a Kypr se velice usilovně s maximálním úsilím snažil toto vyřešit, znovu zahájit tento proces o znovu sjednocení ostrova. Evropský parlament by měl poslat proto eh, silné sdělení s tím, že podporuje eh, tuto Eh, tuto perspektivu, aby všichni pozorovatelé, jak eh, z řecko-kyperské, tak z turecko-kyperské strany toto viděli. Eh, aby toto tedy pomohlo situaci na Kypru. A znovu sjednocení Kypru by, na, by významně pomohlo zlepšení tamní ekonomické situace. Kolegové, nemohu vám umožnit, abyste překračovali řečnický čas, protože nás čeká ještě další bod k diskuzi a v poledne přijde pan komisař File. Já opravdu nerad odnímám slovo, no to není elegantní, ale jsem donucen to učinit v zájmu nás všech. Proto vás žádám, abyste dodržovali řečnický čas. Pan Objol. Tři minuty. Děkuji. Já doufám, že nepřekročím svoji dobu. Nejprve bych chtěl připomenout to, co jsem už říkal na dřívějším zasedání tohoto výboru, že je třeba si eh, uvědomit, že tento návrh, který máme před sebou, je skutečně velice kvalitní a já to tady přiznávám, ačkoliv chápu, že jsou tady určité eh, rozdíly a je potřeba je nějakým eh, způsobem sladit. Já jsem sledoval snahu Evropského parlamentu podílet se na vyjednávání mezi Evropskou unii a Tureckem. To vyjednávání samozřejmě pokračuje dlouhou dobu, nějakých sedm let, s tím, že jsou tady rozporuplné eh, výsledky, určité mm, plusy i mínusy a eh, Myslím ale, že celkově můžeme schrnout eh, výstup toho procesu v tuto chvíli spíše pozitivně, protože přeci jenom reformy v Turecku pokračují. Takže Evropská unie by tento pokrok měla považovat za velice významný. Naším cílem je zhodnotit eh, situaci Turecka v tuto chvíli. Jak už eh, tady zaznělo, dochází k určitým e, změnám, pokud jde o budoucí vizi Turecka i na straně členských států. Objevuje se snaha o povětší pragmatičnosti. Na druhé straně e, je v dané zemi obrovská regionální krize, která tuto zemi nutí více spolupracovat za účelem zlepšení vztahů e, v regionu. Za další, a to je také důležitá věc, dochází k rozhovorům s kurdskou stranou, což je velice povzbudivé a důležité. My samozřejmě stojíme o maximální koncenzus, Evropský parlament to podporuje a my jakožto politická strana podporujeme tuto, tuto zprávu. Musíme si být vědomi, jaké přínosy i nevýhody eh, celý proces přináší pro obě strany. My jsme vždy usilovali o podporu vyjednávacího procesu, vítáme otevření nových kapitol při vyjednávání s Tureckem. Domníváme se, že je potřeba dosáhnout dalších pokroků, eh, pokud jde o náš eh, postoj k vyhlášením a prohlášením Národního schromáždění eh, Turecka. Eh, žádáme další pokrok, pokud jde o oddělení eh, moci výkonné a soudní. Podporujeme také rozhovory mezi tureckou vládou a Ochalánem Eh, pokud jde o hledání eh, mírového řešení bez použití násilí a dále podporujeme otevřený ústavní proces. Velice rád bych poděkoval paní zpravodajce za velice rozsáhlou práci, která přináší kvalitní výstupy. Děkuji nyní pan Dav. Děkuji, pane předsedo. Skupina ALDE skutečně více než vřele podporuje tento návrh zprávy. Je nám líto, že v roce 2012 podle všeho Turecko provedlo obraz spíše směrem k domácím problémům a trochu se odklonilo od svých evropských vztahů. Myslím si, že to je velice důležité, zejména nyní v době mezinárodní krize na Blízkém východě, v Sahelu a v oblasti Středozemního moře. Je důležité, aby eh, Turecko sladilo svou zahraniční politiku co možná nejvíce s politikou Evropské unie a NATO. Já se domnívám, že je zásadní, aby premiér Erdogan byl pozván na prosincové zasedání Evropské rady, kde se bude diskutovat o bezpečnostní a obrané politice. Pokud jde o otázku ústavních reform, víme, že premiér Erdogan hrozí tím, že zavede prezidentský režim. To by samozřejmě sebou neslo obrovská rizika, pokud jde o pluralitu a demokracii. a rozbilo by to politické rozhovory napříč politickým spektrem a vedlo by to přílišné centralizaci v Turecku. To by určitě nepomohlo vyřešit kurdskou otázku. A této souvislosti také eh, litujeme toho, že došlo k nárůstu autoritativního a e, liberálně konzervativního přístupu současné vlády. Také samozřejmě jsme proti e, jakémukoliv neřešení kyperské otázky. Myslím, že na čase, aby Turecko projevilo státnický přístup ke Kypru. Děkuji. Perfect. Thank you. Děkuji vám za to, že jste dodržel eh, řečnickou dobu. Nyní pan Van Orde na tři minuty. Absent, Mr. Není přítomen, takže pan Adji Georgio, prosím. Děkuji. Škoda, že nemohu vystoupit až, panu, až po panu Van Ordenovi. Nejprve eh, obecně k situaci pokud jde o vztah Evropské unie a Turecka. Myslím, že bychom neměli skrývat, zakrývat situaci a měli bychom být otevřeni vůči Turecku. Není tady mnoho jiných států v Evropě, kteří by měli takový zájem o přistoupení k Evropské unii. A myslím, že to je patrné i v rámci Turecka, takže eh, Ti, kteří skutečně přistupu, podporují přístupový proces Turecka, by si měli uvědomit, že eh, to je otázka související s Nikozí. Je potřeba vyřešit kyperskou otázku nebo alespoň mít jistotu, že Turecko je ochotno tuto otázku řešit. Bez toho eh, vyjednávací proces nemůže být úspěšně završen. Paní Flotr se zmínila o pozorovatelích eh, z turecko-kyperské komunity. Tady chci jasně říci, že většina lidí, kteří žijí na okupovaných území, jsou turečtí osadníci, kteří eh, žijí nelegálně na okupovaném území Kyperské republiky a v případě, že bychom měli pozorovatele z okupovaných území, nebyly by to eh, pozorovatele kypersko-tureckého eh, turecké komunity, nýbrž turečtí pozorovatele a Dále je třeba řešit kurdskou otázku, dosáhnout zde pokroku, protože to bude ku prospěchu obou dvou stran, ale bojím se, že premiér Erdogan tady hraje určitou hru, jejíž, jejímž cílem je získat politické hlasy a body do prezidentských voleb. Děkuji. Nyní pan Van Orden. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Především se chci omluvit, že jsem tu chvíli nebyl, ale mám tu návštěvu z našeho volebního okrsku. A proto je velice důležité, abych i Eh, s těmito eh, kolegy hovořil. Především bych chtěl poblahopřát Rie. Myslím, že odvedla velmi dobrou práci, jako vždycky musím říct. Ne, že bychom se na všem shodli, ehm, což není až tak překvapivé, ale je to dobrá zpráva. Jenom jsem se chtěl zmínit o jedné věci, a to je kyperská záležitost. Už se mluvilo o tom, že se jedná o přistoupení eh, Turecka, že to není zpráva o eh, Kypru, ale všichni víme, že usnesení o kyperské otázce je zásadní pro další pokrok eh, v tureckém přistoupení. To, že to řeknu jasně, třeba, že to explicitně v některých případech řečeno není. Zemena bych se chtěl zmínit a chtěl bych upozornit na to, na otázku zastoupení reprezentace tureckých Kypřanů v tomto parlamentu. Podle smlouvy, podle smluv, všichni občané EU mají právo být přímo zastoupeni zde v Evropském parlamentu. A my jako Evropská unie jsme tež přislíbili kontakt a e, zastoupení tureckým Kypřanům. A je zapotřebí, abychom plnili toto, mm, tuto povinnost. Eh, eh, z mnoha důvodů se to eh, nedaří, ale je zapotřebí, abychom podporovali vyřešení této otázky zastoupení tureckých kypřanů. Já vím, že to je jedna z mnoha otázek, ale právě proto, že je to jedna z těch, které jsou, mám tak jeden pozměňovací návrh. 317. Je to tak, Rio? A doufám, že se nám podaří najít správný kompromis, který by nám umožnil um, sestavit eh, správně důležité prvky z tohoto pozměňovacího návrhu. Doufám, že to bude podpora, pane předsedo. Ne, tedy mezi mými obvyklými spojenci, jak bych to řekl, ale spíše mezi E, e, širším členstvem výboru, abychom našli dobrý kompromisní návrh. Rád bych tedy Riu na toto upozornil. A také bych ji chtěla požádat o trpělivost a ochotu najít e, čas. Pan Salavrakos, tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych rád poblahopřál paní Ojmen z, k té vynikající zprávě, která se týká velice složitých eh, otázek. Tato zpráva je velmi vyvážená, téměř již hotová, kompletní a zabývá se problémy eh, související eh, s některými vládními prvky Turecka a dalšími problematickými otázkami Turecka. Turecko je velká země. Po celou řadu let po celou řadu let um, měla a má uh, různá zájmová a mocenská centra, která někde nejsou plně patrná. Jako, jak jsme například slyšeli z, od Istanbulského soudu eh, nedávno duch této zprávy je pokusem dosáhnout vyváženosti a respektovat Turecko jako velký stát. A také je tu vedlejší efekt určitých politik některých jiných států. Tato zpráva velice obezřetně a moudře tato témata probírá. Ale kdybychom souhlasili s pozměňovacím návrhem 317 pana Van eh, Ordena, tak bychom se odklonili od toho, co se snažíme vyřešit. Rep- Kyperská republika stojí za právy eh, občanů, kteří se vědřuje v volbách. A je zapotřebí rozlišovat mezi tureckými e, kypřany, ob, občany a mezi usedlíky e, tureckými na kyperském území. A to je ten rozdíl. A já bych toto chtěl zdůraznit a chtěl bych doporučit paní zpravodajce, aby v kompromisním návrhu číslo 3 bylo nahraženo bylo slovo uh, ilegální nahraženo. Uh, neop, tak obráceně je tam neoprávněný imigrant a měl by být nahrazen ilegálním imigrantem. Pak je tam eh, souvislost s arménskou komunitou, která by mohla být začleněna do pozměňovací návrhu 21, aby Turecko bylo podněcováno k tomu, aby tuto věc projednalo u soudu. A vítám kompromisní návrh 15, který se týká otevření školy eh, Funky a o pozměňovací návrh 18, který se zmiňuje námořním právu a vede Turecko k tomu, aby podepsalo a ratifikovalo bez váhání protokol. A proti minulým letům se nezmiňuje kasus belli ani ustavičné porušování řeckého eh, území, prostoru. Um, Děkuji jako další. Další řečníci, kteří budou hovořit, budou mít ten jednu a půl minuty. Paní Boskurt, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik krátkých připomínek. Jednak chci um, zdár paní Van Reuten, která každý rok um, předává tuto velice složitou zprávu a myslím, že to dělá výborně. Druhá věc, chci říci, že doufám, že tentokrát tomu tak nebude, ale eh, ta zpráva o Turecku a my se Tureckem samotným zabýváme. Turecko samotné už je dostatečně komplexní, ale myslím, že toto by neměla být eh, zpráva o Kypru. To není o Kypru, to je o Turecku. Takže podívejme se na to, jaké jsou problémy Eh, Turecka. Druhá věc, souhlasím s paní Rio Omenreuten, že je důležité obnovit úsilí kapitole 23 a 24, protože zaměření na lidská práva je důležitá, co se týče práv dětí, žen, starších lidí, svoboda médií. Pokud skutečně chceme mít vliv na Turecko, tak musíme vést skutečný dialog, který může vést k otevření těchto kapitol, ale Turecko by, myslím, mělo mm, také akceptovat čtvrtý balíček justiční reformy. A samozřejmě ústava také je zásadní. Děkuji za řečnickou dobu, tím končím. Děkuji, pan Sofokleus. Já chci zdůraznit, že zpravodajka uh, se snaží vyjádřit své stanovisko vyváženě co se týče pokroku Turecka, ale také chci říci, že nesouhlasím s některými pozměňovacími návrhy týkající se združení, zrušení takzvané izolace, takzvané um, turecko-kyperské komunity a otázku pozorovatelovského parlamentu obchodu a výboru pro um, ztracené osoby. Uh, Nebudu do detailu mluvit o všech pozměňovacích návrzích, s kterými nesouhlasím, já respektuji čas, ale chci zdůraznit otázku obchodu, která je otevřená a byla zmrazená odmítnutím takzvané právního základu jménem Evropského parlamentu, takže to není možné a není moudré rozhodovat v tomto výboru pro zahraniční věci, co se týče přímého obchodování. Co se týče Mm, pozorovatelů možných um, z Evropského parlamentu, tury, tak kyperští to, Turci mají právo na volby a být voleni, takže já eh, odpovídám panu Van Otenovi, který selektivně eh, toto to, mm, odmítá. Tato otázka nemůže souviset s implementací doplňkového protokolu, což je samostatný požadavek pro pokrok eh, v jednání o vstupu a nemůže být vázáno na jiná témata. Co se týče otevřenou otázku ztracených osob, nezvěstných osob, tak Turecko musí konstruktivně spolupracovat a umožnit přístup do vojenských zón. A na závěr chci zopakovat, že Turecko je důležitým partnerem pro Evropskou unii za jedné podmínky a to, že bude vyřešen otázka Kypru na základě rezoluce OSN. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já chci připojit své díky zpravodajce za to, jak mm, vyřešila tento, tuto zprávu. Musíme najít rovnováhu v některých velice obtížných otázkách, která, které se týkají velice obtížné e, situace v Irsku. Nemůžeme ale se e, ignorovat selhání Evropské unie při řešení otázky vztahů mezi komunitami na ostrově. nám se poměrně neúspěšně pokoušelo, po, pokouš, jsme se pokoušeli, eh, aby toto řešila, tuto otázku řešili OSN. Moje frakce má vyvážený názor, eh, na, mm, který je této zprávě. Děkuji. Mizel Káros. Děkuji, pane Mm. předsedo. Mm, je tady snaha o eh, mm, my chceme pomoci Turecku, aby vstoupilo do EU, ale když poslouchám paní Van Oten a další, kteří hovoří o zástupcích eh, eh, tukerské, turecké severo Kyperské republiky, tak to ohrožuje ta úsilí. Proč se to přejí oni chtějí do Evropského parlamentu dostat zástupce jiného státu. Proč bychom měli podpořit eh, vstup Turecka? Kyperská republika mm, usiluje o pomoc Turecku a Turecko mm, se snaží se snaží vlastně ohrozit domácí pokrok v Turecku v kompromisu 18 a 24 je rozpor. Na jedné straně Turecko má implementovat um, e, zákony a přes e, tato obtěžovat francouzské a americké společnosti, které um, provádějí my v exkluzivní v hospodářské zóně a současně se tam hovoří o kapitole 15. Neví, Turecko, nevidíte, že Turecko brání vstupu Izraele do mezinárodních organizací. Měli bychom implementovat evropské právo a dodržovat ho, pokud chceme, aby Turecko udělalo pokrok směrem ke vstupu. paní předsedo. Ta problemata. Chci mm, pogratulovat paní zpravodajce za tuto práci, kterou odvedla. E, souvisí to se dvěma otázkami. Jsou tam dva problémy. Jednak porušování lidských práv v zemi. Tady jsou potřeba reformy, které by je třeba urychlit. Druhá otázka je kurdská otázka. Já vítám ta jednání. Turecko udělalo obrovskou chybu. Neuznává člena Evropské unie a bohužel neimplementovalo tento protokol, který, což je um, smluvní povinnost. Um, je, turecké lobby se pokouší přes pozměňovací návrhy propagovat mýtus izolace um, kyperských Turků a tak dále. To jsou obrovské chyby. Evropská unie by neměla vytvářet nové překážky, aby se Turecko e, stalo členem Evropské unie. Má před sebou ještě dlouhou cestu a musí respektovat své smluvní závazky. Především, ale mám minutu nebo minutu a půl? Jak dlouho? Já věřím, že celá ta proturecká e, lobby vlastně hovoří pořád o tom samém. Izolaci, přímý obchod a tak dále. Kypr respektuje NIS, smlouvu z NIS a pokud kyperští Turci se chtějí účastnit voleb, mají právo. Právo být voleni a volit. A mohou být kandidáty v nadcházejících evropských volbách, pokud se to budou přát. Paní Kopa, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jenom dva, tři, pardon, tři stručné body. Nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za vynikající práce, znovu vynikající práce. První věc, ta se týká lidských práv. Všichni víme, že situace s lidskými právy v Turecku je skutečně dramatická. Bohužel se situace v nedávné době nezlepšila, zůstává vůbec nejnebezpečnějším eh, státem, pokud jde o svobodu vyjadřování a hovoří se o tom v textu této zprávy i v jednotlivých pozměňovacích návrzích. Druhá otázka, Kypr. Kypr prochází velice obtížným historickým údobím a není dobré nového prezidenta zatěžovat eh, ještě více. Snaží se, aby se země udržela na nohou a tento pozměňovací návrh situace pouze zhoršuje, komplikuje další dialog o kyperské otázce. Jsou to překážky, které věci nijak neusnadní. A třetí věc, eh, řecko-turecké vztahy. Premiér navštívil Turecko, problém se nepodařilo vyřešit. Turecko nadále vyhrožuje eh, suverénním, pokud je o, o omezení suverénních práv, eh, zatím neratifikoval a neodsouhlasil námořní eh, právo, tak jak je předloženo, takže problém přetrvává. Další řečník, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Řada řeckých kolegů už poukázala na důležité problémy. Já se zmíním o dvou. Za prvé Pozměňovací návrh 355 hovoří o kasus belli, hrozbě použití vojenské síly, eh, což eh, bylo prohlášení Národního schromáždění Turecka, na základě něhož eh, Řecko implementuje mezinárodní dohody a na základě toho Turecko chce použít vojenskou sílu. To je bezprecedentní záležitost hrozby, hrozby použití vojenské síly proti členskému státu Evropské unie. Nadále Turecko porušuje e, vztahy se svými sousedskými zeměmi. Já vím, že jsme svými pozměňovacími návrhy zkomplikovali situaci paní zpravodajce. O to více jí děkuji e, za vynikajícím způsobem odvedenou práci. Chci požádat paní zpravodajku, aby přijala moje pozměňovací návrhy. Pokud jde o zastoupení eh, tureckých kypřanů, ano, jsou vítáni, ale koho by zastupovali zemi, která neexistuje, kterou neuznává Evropská unie? pokud platí pravidla Evropské eh, unie, eh, myslím si, že tuto komplikovanou situaci nelze dále řešit. Pan předseda, nyní pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Omen Reuten za tuto šestou zprávu o pokroku. Její zprávy jsou vždy vyvážené, realistické. Pokud jde o tuto zprávu, můžeme ještě říci, že obsahuje i celou řadu optimistických prvků. Je tam například slovo vítá toto slovo se zde objevuje mnohem častěji než slovo litujeme. Souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že je třeba zvýšit aktivitu na obou stranách. Chápu, že jsou tady eh, oblasti, kde by bylo potřeba spolupráci prohloubit. Nebudu eh, reagovat na ústavní reformní proces, eh, jenom řeknu, že je důležité, aby tento proces eh, pokračoval, aby se řešila kurdská otázka, protože na řešení čekáme už velice dlouhou dobu. A pokud jde o kyperskou záležitost, tak se domnívám, že by neměla být řešena pouze v rámci procesu přistoupení. Je třeba ji řešit bez ohledu na proces přistoupení Turecka k Evropské unii. To myslím, že by přispělo k usnesení usnadnění hledání řešení. Samozřejmě, že nadále zastáváme názor, který jsme zastávali i v minulých letech, a uděláme maximum pro to, abychom zlepšili atmosféru, v níž se řešení hledá. Chci také vyjádřit poděkování paní zpravodajce za to, že odsouhlasila jeden z mých pozměňovacích návrhů. Paní Omen Ruiten, máte několik minut, abyste na dotazy reagovala. Let me... Děkuji. Já bych chtěla ještě jednou říci, že my jsme se vždy snažili o to, abychom zpracovali zprávu, která se bude věnovat pokroku. Ta zpráva by měla být otevřená, měla by být objektivní a spravedlivá. Já se myslím, že když se na to podíváme z hlediska té férovosti, spravedlnosti, tak předně je potřeba říci, že to není zpráva o Kypru. Když se podíváte na hlasovací seznam, tak uvidíte, že většina pozměňovacích návrhů, které se věnují velice konkrétnímu tématu, to znamená vztahu mezi Tureckem a Kyprem, nejsou přijatelné. Já s nimi nesouhlasím, ale kdybychom eh, o tom měli hovořit z hlediska eh, spravedlnosti a férovosti, je potřeba se podívat také eh, na pozměňovací návrhy 311, 317 a 319. A vidíme, že o nich se vede veliká diskuze, ale myslím, že bychom neměli tyto pozměňovací návrhy přijmout. Já bych byla raději, a s novou vládou se nám nabízí dobrá šance dosáhnout normalizace vztahů mezi dvěma částmi ostrova. A myslím si, že to je náš cíl, na kterém bychom měli pracovat. A připomínám ještě jednou, že to není zpráva o Kypru. Říkám to tady i panu kolegovi Vocnovi, když se podívám na oblast eh, například eh, energetiky, k tomu jste předložil pozměňovací návrh, to už tady eh, zapracováno je. Já vás poprosím, abyste se vzdali svých pozměňovacích návrhů a řídili se mým pozměňovacím návrhem. Já myslím, že spravedliví musíme být všichni, jakožto Evropská unie, Spravedliví musí být také eh, Kypr férový přístup potřebujeme. Takže nedoporučuji, v žádném případě nedoporučuji podpořit eh, pozměňovací návrhy 311, 317 a 319, protože eh, tím bychom mohli poškodit pozitivní vývoj. Thank you. Děkuji. Vážení kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu což je doporučení radě k zásadě OSN spočívající v odpovědnosti za ochranu. Spravodajkou je paní Franceska Katarina Brantner. Máme ji tam, výborně. Jedná se o druhé projednání doporučení. Máme k tomu podáno 137 pozměňovacích návrhů a 18 kompromisních pozměňovacích názorů. návrhů. Máte slovo. Yes, uh, oh dear, maybe wait one minute. Huh? No, počkejte ještě minutku. Vážení kolegové, pane předsedo, jak jste řekl, je to po druhé, co už o tom to jednáme v našem výboru. Máme poměrně značný počet pozměňovacích návrhů, některé velmi dobré. A já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní přístup. Narazili jsme na poměrně hodně kompromisů, proto ten seznam kompromisů je poměrně dlouhý a myslím, že mm, ukazuje, že máme poměrně e, schodu, co se týče těch doporučení. Také chci poděkovat Michael Kašmanovi, zpravodajovi z DV za jeho stanovisko. E, jeho přijetí jeho pozměňovacích návrhů um, velice doporučuji. Co se týče podstaty, hlavním cílem tohoto doporučení je prosazovat vyjasnění implikace R2P pro za externí akce EU a e, vyjasnění role EU při implementaci zásady e, chránit odpovědnosti chránit R2 P. Um, co se týče těchto doporučení, aniž bych anticipovala formulace k evropského konsensu na téma R2P, aniž bych uh, předjímala další vývoj na um, úrovni OSN, což je jiná oblast, kde ten proces samozřejmě pokračuje, Myslím, že je tady celá řada nových eh, inovativních prvků. Dovolte, abych zdůraznila některé kompromisy. Jednak je začlenit do té zprávy o odpovědnosti chránit kapitolu vysokého představitele týkající se akcí EU při implementaci zásad R2P. Myslím, že by bylo zajímavé eh, vědět přesněji, co děláme při implementaci mm, závazků z R2P. E Za druhé, lepší spolupráce v evropských delegací při detekci, prevenci a řešení potenciálních situací týkající se mm, porušení mm, specifikovaných mm, trestní, e, práva trestních činů. Za zvláštní zástupce pro lidská práva by měl e, do stavajících struktur identifikovat tyto zásady R2P v rámci e, externí služby, externí akce. Dále e, posílit prvek umluvy R2P, který je v souladu s tím, o co usiluje v tuto chvíli OSN. Jsou tady dvě otevřené otázky, a které chci na které chci upozornit, které vyplynuly z um, schůze stínových zpravodajů. První bod je otázka vztahu mezi R2P a humanitárních akcí mezi 2P eh, a Mm, s běžným mezinárodním právem a humanitárním mezinárodním právem. Máme tady zástupce Akoven. Možná vaše stanovisko by bylo zajímavé. Já se domnívám, že humanitární pomoc by neměla být prostředkem implementace R2P, to je politická koncepce a měl by se jasně rozlišovat, tak jak je uvedeno v doporučeních. Myslím, že by bylo zajímavé vyslechnout váš názor. Druhý bod, kde byly určité odlišnosti v našich názorech, a to je vazba mezi R2P a, a Mezinárodním trestním tribunálem. Tady je zajímavé slyšet zase vaše stanovisko. Domnívám se, že R2P je o mezinárodním trestním právu, nejenom mm, za to, aby byly povoláni k odpovědnosti pachatele zločinů proti lidským právům, a já se těším na vaše komentáře a také vám chci poděkovat za velice konstruktivní spolupráci v těch, na těchto doporučeních. Děkuji. Děkuji. Emilio Mendendez del Valle, máte, to slovo. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že už tady budeme mít za chviličku pana komisaře Fíleho, tak já bych využil um, této situace a zestručnil své vystoupení. Nejprve poděkuji paní zpravodajce za odvedenou práci a chci říci, že jsem velice spokojen s tím, že navzdory tomu, že tady jsou mezi námi jisté Eh, rozdíly, pokud jde o názory, tak se nám podařilo dosáhnout přijatelné schody a kompromisu. Zmínil bych pouze jednu věc. Nemáme tady eh, časový teď přebytek, takže jenom řeknu, že ve shodě s paní zpravodajkou jsem předložil dva ústní pozměňovací návrhy, které se týkají dvou tématů, které jsou podle mého názoru velice důležité a které už odsouhlasila paní zpravodajka. První se týká toho, že bychom navrhli Evropskému parlamentu, aby navrhl eh, pět člen, pěti členům Rady bezpečnosti, aby zohlednili eh, možné schválení etického kodexu, jimž by se zavázali omezit používání práva veto, eh, což je klasický problém OSN při tématech, jako jsou válečné trestné činy, genocida, etnické násilí a činy proti lidskosti. Můj druhý ústní pozměňovací návrh, který předkládám, se týká posílení e, zásady odpovědnosti chránit, aby se používala pouze pro řešení čtyř druhů e, trestné činnosti, o kterých jsem hovořil, genocida, závažné trestné činy a tak dále, a aby se tato zásada odpovědnosti chránit nepoužívala jakožto záminka pro prosazení určitých politických, geostrategických či ekonomických zájmů zemí, které využívají tuto zásadu, například pro změnu režimu v určité konkrétní eh, zemi na místo použití jiných eh, obecných eh, základ, například zásad, například odpovědnosti chránit. Ehm, pokud jde o ten návrh etického kodexu, tak já si myslím, že to je v souladu eh, s názorem nás všech na to, jakým způsobem se postupuje v případě eh, Syrie. A myslím si, že situace by se právě mohla vyřešit eh, pomocí takovéhoto etického kodexu, který by bránil zneužívání práva VETA. Děkuji. Děkuji. Já budu velice stručná abych vyjádřila názor EPP ohledně této zprávy o e, zásadě odpovědnosti za ochranu. Především si poděkovat paní Brantnerové. Děkuji stěnovým e, zpravodajům za konstruktivní práci. Věřím, že jsme dosáhli dobrého kompromisu v tomto textu, takže reflektuje pozice jednotlivých politických skupin v parlamentu a proto EPP podpoří celou zprávu. Což my jako poslanci jsme chtěli, je iniciovat diskuzi o evropském stanovisku ke zodpovědnosti za ochranu. Tato zpráva je pouze prvním krokem celého procesu a doufám, že naše doporučení budou vzata v úvahu a implementována v blízké budoucnosti tak, aby Evropská unie se stala lídrem eh, ve, v prosazování zodpovědnosti za ochranu. Děkuji za pozornost. Paní Šake, prosím. Děkuji vám. Budu také mluvit stručně, protože pan komisař už přichází a velice jsme rádi, že za skupinu ALDE byly naše pozměňovací návrhy za v úvahu. Celá tato zpráva usiluje o posílení úlohy e- Evropské unie a vyjasnění zodpovědnosti za ochranu a toho, kdy tento princip může být použit a má být použit je zapotřebí identifikovat eh, hrozby eh, genocidy, eh, zločiny proti lidskosti, k nímž dochází mnohokrát na světě. Je zapotřebí mít také jasný právní základ, který nebude politizován. Chtěla bych zdůraznit také to, o čem hovořila paní Brandner, v nedávných diskuzích jsme často slyšeli určitý zmatek. Eh, někteří eh, představitelé eh, občanské společnosti a organizací pomáhajících v mm, místech humanitární pomoci a to, že by tato situace mohla ohrozit jejich, pra, jejich práci. Já ale chci říci, že právní základ pro zodpovědnost za ochranu také spočívá v humanitárním právu. A takže je zapotřebí jasně vyjasnit, vysvětlit toto, tento princip. Zdůraznili jsme eh, mezinárodní humanitární právo, právo uprchlíků, humanitární eh, práva a základní principy tohoto usnesení. Doufám tedy, že budeme schopni se na tomto textu shodnout všichni a pokud to ještě tak nebude, tak velice ráda budu eh, diskutovat dál. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze? Někdo za komisi? Kromě komise, ještě někdo? From uh, DG Ekov, uh, yes, the European Commission. Yes. Za Evropskou komisi DG Ekov. Chci poděkovat zpravodajce za možnost uh, vyjádřit se k její zprávě. Důvodem, k Mm, důvod, který se eh, opakuje zde v odpovědnosti za ochranu, je velice vítán. I příspěvek Evropského parlamentu je velice eh, vítán, protože se jedná o pomoci eh, občanských pracovníků a jejich ochraně proti zločinu. Je zapotřebí ale jasně vidět perspektivu humanitární činnosti. Za prvé, je třeba jasně rozlišovat mezi humanitárním právem primárním právním nástrojem, což je umluva eh, z Ženevy 1949 a následné protokoly. A eh, potom politické kon, kon, hm, koncepce, jako je odpovědnost za ochrany, což je zatím nový pojem. Eh, třeba, že se již objevuje v humanitárním právu. Mezinárodní humanitární právo ale už poskytuje právní povinnosti, protože Ženevská umluva byla ratifikována všemi státy. E, co se týče povinnosti v mezinárodním humanitárním právu jsou mnohem širší než jen ty, které se zmiňují v principu odpovědnosti za ochranu. Proto je zapotřebí zajistit, že tento princip R2P eh, odpovědnosti za ochranu eh, nebude eh, ve střetu s mezinárodním humanitárním právem. A druhou věc, kterou chci zdůraznit, je, že třeba jasně rozlišovat mezi odpovědností za ochranu a principem humanitární činnosti. A, veli- a jsme velice rádi, že toto už je vidět v návrhu z výboru DEVE. Ehm, neměli bychom ehm, chápat eh, humanitární činnost ve střetu s odpovědností za ochranu. Měly by to být jasné mandáty pro humanitární činnosti a pro jiné činnosti, včetně eh, prá, eh, právní nebo vojenské akce či činnosti. A to proto, abychom zajistili, že humanitární pracovníci budou chápáni jako nestraní pracovníci v souladu s mezinárodním humanitárním právem a aby pře, abychom přešli tomu, že bude ohroženo skutečné provádění humanitární pomoci a dodávka té humanitární pomoci obyvatelstvu. Děkuji, paní zpravodajka má tři minuty. Yes, thank you. I won't, uh, take up... Děkuji. Myslím, že to nebudou tři minuty. Chci poděkovat komisi za vyjasnění těchto bodů a ráda bych využila příležitosti, abych se zmínila ještě o jednom dílčím hlasování, které chci začlenit na zítřejší? Ano, na zítřejší hlasování. Jedná se o pozměňovací návrh 133, tam, kde se mluví o, o EU a OSN. A tam je poslední část textu, kde se hovoří o e, jediném místě pro Evropskou unii e, v Radě e, bezpečnosti. Já vím, že to je trochu problematická věc pro některé kolegy, takže tam budeme mít hlasování oddělené na dvě části. Zjistila jsem, že by bylo velice užitečné, kdyby EU mělo tedy e, jednotné jedno místo e, v Radě bezpečnosti. Ale nechtěla bych, aby právě na tomto spočilo naše rozhodnutí. A pak tam bude pár eh, různých eh, pozměňovacích návrhů, u kterých bych ráda zdůraznila to, co řekla paní Nejnsky. Je to první krok celého procesu. A přesně tak bychom to měli chápat. Chceme, aby instituce na tomto začaly pracovat. To je v podstatě náš účel eh, činnosti, abychom posílili tuto diskuzi a implementaci odpovědnosti za ochranu protože se ještě objevuje mnoho pochybností o, o tomto principu. A je zapotřebí to vyjasnit v souvislosti s mezinárodním právem. Děkuji. Kolegové, pan komisař File eh, přijde za chviličku. Yes, and I reminded the vote will be tomorrow. A hlasovat budeme zítra v 9 ráno. Přesně.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 Colleagues, we have the presentation by... Vážení eh, kolegové, vyslechneme se vystoupení Štefana Fileho eh, ohledně pokroku, pokud jde o evropskou politiku sousedství. Pane komisaři, děkuji, že jste mezi nás zavítal i hned poté, co komise schválila zprávu o pokroku, pokud jde o země evropské, evropské politiky sousedství. Samozřejmě, že jsou to země velice důležité pro náš vlastní rozvoj, stabilitu a mír a náš předseda, pan Brok, eh, nedávno vyjádřil své znepokojení, pokud jde o politický vývoj v sousedství Evropské unie, zejména na východě, kde bychom měli měřit účinnost našich politik vůči dosaženým výsledkům a sami bychom se měli ptát, jakým způsobem bychom mohli eh, zlepšit eh, své zapojení v těchto zemí a přispět k jejich reformování. Je třeba posoudit také relevantnost naší politiky a nakolik nám umožňuje dosáhnout pokroku a stanovených cílů zejména pokud chceme zůstat důvěrohodní v rámci politiky více za více v kontextu našich eh, jednání o novém eh, vnějším finančním nástroji. Máte slovo, pane komisaři. It's very nice to be here. Děkuji, jsem velice rád, že zde dnes eh, s vámi mohu být že mohu vystoupit před vaším výborem. Hned na začátku bych eh, chtěl říci, že je ve velkou ctí, že můžeme dále diskutovat o evropské politice sousedství. Ale já si eh, kladu eh, ty otázky, o kterých jste hovořili, nejenom když jsem tady s vámi, ale v podstatě každý den a vy víte, že se o to maximálně snažím a že v těchto věcech stojím o spolupráce s vámi. Takže vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice rád, že jsem vás mohl navštívit po dnešním zasedání Evropské komise, které nyní eh, skončilo kde jsme eh, si schválili eh, zprávy o pokroku, pokud je o evropskou politiku sousedství. Začnu tedy závěry, k nímž jsme na komisi dospěli. Za prvé, Stále jsme teprve na začátku celého procesu. Myslím, že je zjevné, že přechod k demokracii a konsolidace tam, kde již k transformaci nebo k přechodu demokracie došlo, bude trvat určitou dobu a události v Tunisku, v Egyptě a v Libii ukazují, že cesta k demokracii není jednoduchá ani krátká. Za druhé, naše zprávy také ukazují, že volby jsou velice důležitým, ale často pouze prvním krokem k demokracii. Politické reformy, které zajistí dodržování lidských práv, svobody schromažďování, združování, vyjadřování a svobodu médií, zatím nejsou dokončeny. Je důležité, aby proces přechodu vedl k dalšímu pokroku, pokud jde o rovnost žen před zákonem, aby se vyřešila eh, problematika nedostatečné nezávislosti soudnictví, což je problém celé řady zemí, podobně jako korupce. Za třetí, socioekonomické reformy budou potřebovat další čas, eh, než přinesou první výsledky, ale nedostatek výsledků hrozí tím, že se zpomalí proces demokratizace. Naši sousedé a občané očekávají demokracii, ale očekávají také pracovní místa a tak nesmíme zapomínat na to, že arabské jaro bylo vlastně vyvoláno obrovskou hospodářskou frustrací, stejně jako frustrací politickou. Za čtvrté, bez ohledu na obtíže musíme zůstat přítomni v sousedství, protože řada těchto států se chce maximálně přiblížit Evropské unii a my máme velký zájem o mír a prosperitu této oblasti. Já pevně věřím, že jsme si zvolili správný politický rámec a musíme své úsilí soustředit na provádění eh, našich politik v partnerských státech, tak aby jejich občané chápali, jaké konkrétní přínosy může Evropská unie přinést. Vážení poslanci, stojí stále před námi obrovské výzvy, ale celá řada partnerů dosáhla velkého pokroku a výsledku, pokud jde o reformy. My bychom měli reagovat na různé tempo a směřování reform tím, že budeme dále diferenciovat mezi našimi partnery, ale to vše v souladu se zásadou více za více. Evropská politika eh, sousedství oceňuje reformní úsilí, uvědomujeme si, že v tom sehrává roli také občanská společnost. A tak silnější partnerství s občanskou společností zůstává naprosto zásadní pro politiku sousedství a bude tomu tak i do budoucna. Podařilo se nám naplnit naše závazky, pokud jde o spolupráci s národními parlamenty, dalšími hráči, s občanskou společností, sociálními partnery i podnikateli. Eh, jsem velice rád, že při nedávnom průzkumu Eurobarometru lidé ze sousedních států, ať už na jihu či na východě, uvedli, že lidská práva a solidarita jsou přesně ty rysy, které nejlépe představují Evropskou unii a já se domnívám, že to je také díky naší trvalé přítomnosti a zájmu o tuto oblast. Musíme zajistit to, aby reformní úsilí v těchto zemích skutečně odráželo potřeby a požadavky a ambice jejich společností a Právě tady vidím roli eh, zapojení Evropského parlamentu a spolupráce Evropského parlamentu s národními parlamenty těchto zemí. Například pokud jde o Gruzii, tak eh, tam eh, jsme viděli vývoj po změnách u moci v říjnu a snahu o soužití mezi většinou a menšinou a došlo k důležitým praktickým krokům, které se snaží napravit povolební napětí, ke kterému došlo. Myslím si, že my bychom měli toto úsilí maximálně podpořit. Evropská nadace pro demokracii byla vytvořena v loňském roce a už nyní sehrává velice důležitou roli. Podporuje mírové síly, které usilují o demokratické změny, eh, podporují hráče, kteří usilují o změnu v našem eh, sousedství, kde se potýkají eh, s různými překážkami, pokud jde o přístup k financování Evropské unie. Vážení poslanci, nyní dovolte, abych se vyjádřil k probíhajícím vyjednávání o e, smlouvách o přidružení a aby se vyjádřil i takzvaným DCFTA, hloubkovým a komplexním zónám volného obchodu. My jsme e, v jednání s Moldavskem Gruzii a Arménii. Pro, vyjednáváme také s Azerbajčánem. Kromě toho jsme uzavřeli vyjednávání o smlouvě o přidružení s Ukrajinou, ale ještě před podpisem této smlouvy je potřeba, aby ze strany Ukrajiny došlo k projevu um, skutečného pokroku, pokud jde o reformní program a aby došlo k řešení našich obav, které se týkají selektivní justice a nedostatků ve volební, ve volební oblasti. My doufáme, že summit ve Vilniusu, který je naplánován letos na listopad, dá našim východoevropským partnerům další možnost pokročit s ekonomickou integrací. Pokud jde o jižní oblast, tak jsme zahájili vyjednávání, pokud jde o hloubkovou komplexní zónu volného obchodu s Marokem. K tomu došlo před několika málo týdny. Doufáme, že zahájíme vyjednávání také s Tuniskem a že to bude v blízké budoucnosti a že bude pokračovat proces příprav s Jordánskem. Pokr- Pokračujeme v tom, že se snažíme zlepšovat mobilitu lidí v oblasti Moldávie. Konkrétně učinila velice důležitý krok ku předu, pokud jde o provádění akčního plánu na liberalizaci vízového režimu, čím se dostává do druhé fáze a zároveň jsme začali vést diskuze o liberalizaci vízového režimu také s Gruzí. Vyjednávání o partnerství pro mobilitu jsme uzavřeli s Marokem a dosáhli jsme pokroku v této oblasti s Tuniskem. Pokud jde o dialog, dialog eh, ohledně migrace a mobilitě, tak ten jsme zahájili s Jordánskem. Také podporujeme mobilitu studentů, akademiků, výzkumníků a mladých lidí prostřednictvím různých programů, například Tempus, Erasmus Mundus a Mládež v akci. Pokrok eh, v těchto senzitivních oblastech je naprosto zásadní a nejenom proto, že reaguje na eh, základní očekávání našich sousedů, ale také proto, že mobilita lidí jde ruku v ruce s mobilitou myšlenek a hodnot. A tak bych rád kladl větší důraz právě na tento aspekt spolupráce do budoucna. Teď bych se rád vyjádřil k finanční podpoře reform v partnerských zemích. My nadále používáme celou řadu nástrojů, které máme k dispozici programy Spring a EPIC a fondy, které e, jsou k ním připojeny, e, financují státy, které usilují o demokratické reformy a dodržují lidská práva. Druhá fáze nástroje pro občanskou e, společnost byla schválena a byl přidělen nový rozpočet 45,3 milionů pro roky 2012 a 2013. Asi jste zaznamenali, že letos balíček zpráv publikujeme o dva měsíce dříve než v loňském roce. To nám umožní lépe posoudit zprávy o pokroku a zohlednit je při ročním programování finanční pomoci našim partnerům a opět v souladu se zásadou více za více. Dále podporujeme nadále regionální spolupráci, a to jak na východě, tak na jihu. Konkrétně pokud jde o jižní oblast, tak Evropská unie zde byla velice aktivní a snaží se Eh, ovlivnit směřování této oblasti. Převzali jsme severní spolupředsednictví za Unii v oblasti středozemního moře a podporujeme regionální spolupráci v Magrebu tím, že navrhujeme konkrétní návrhy v našem sdělení z loňského roku z prosince a také tím, že se účastníme zasedání 5 plus 5. Vážení poslanci, Evropská politika sousedství je velice dobrým příkladem, který dokládá, jak komplexní přístup může být použit pro soudržné akce, které zahrnují veškeré aktéry Evropské unie, to znamená instituce Evropské unie, členské státy a také jejich finanční instituce. Evropská politika sousedství nenabízí žádná rychlá řešení, ale je to nejkomplexnější, nejflexibilnější politika, kterou máme tuto chvíli k dispozici, která nám umožňuje podporovat naše partnerství v sousedních eh, regionech. Dnes více než kdy jindy eh, pomalejší hospodářský růst, vyšší nezaměstnanost a přetrvávající nerovnosti, stejně jako zvyšující se environmentální problémy a často se snižující socioekonomické ukazatele ukazují, že o to více potřebujeme reformy, na něž se evropská politika sousedství soustředí. Východní partnerství musíme podporovat i nadále, abychom splnili naše závazky v této oblasti a já pevně věřím, že si zaslouží ambiciozní budoucnost. Hovořím tady o nejsilnějším nástroji zahraniční politiky Evropské unie a o vyjádření transformační síly, kterou tento nástroj má. Jde o výhled pro tyto země, že budou mít možnost přistoupit na základě článku 49 smlouvy Evropské unii, pokud budou sdílet naše zásady svobody, demokracie a dodržování zásad právního státu. Co se týče jižní oblasti, tak eh, zde nabízíme integrace do rozšířeného eh, do rozšířené ekonomické hospodářské zóny. Samozřejmě, že se jedná o vyhlídku postupnou, ale na konci by naše partneři měli mít možnost eh, čerpat z výhod integrace do rozsáhlého evropského jednotného trhu. Samozřejmě, že to bude vyžadovat to, že přijmou naše hodnoty a zásady, na nichž je jednotný trh vybudován. V této souvislosti doufáme, že dojde k dalším dalšímu demokratickému vývoji v této oblasti, který podporujeme. Jsem velice rád, že sehráváte stále aktivnější roli v provádění evropské politiky sousedství. Demokracie je její podstatou a jsou to právě parlamenty a také občanská společnost, které by měly být hlavní hnací silou demokratických reform. Na závěr mi, vážení poslanci, dovolte zdůraznit, že vztahy Evropské unie se všemi jednotlivými partnery mají svou jedinečnou povahu. Budeme stále více potřebovat diferenciovat politickou reakci podle toho, jak, k jakému vývoji v jednotlivých zemích eh, dochází, jakou ambici a jaké potřeby naše partnerské země mají. Politika sousedství nám dává k dispozici rámec, jak reagovat na ambice našich partnerů, pokud jde o jejich vztah s Evropskou unii. Jak už jsem říkal na začátku, Evropská unie musí i nadále mít zájem o oblast sousedství. Je to velice důležité, zejména v současné době a já počítám s vaší spolupráci, podporu a inspirací. Doufám, že Evropský parlament nás bude v našem společném a doufejme úspěšném úsilí podporovat. Děkuji vám za pozornost. Kolegy. Kolegové, k další diskusi. bych chtěl poznamenat následující. Budete mít eh, dvě minuty řečnického času. Eh, pokud jste koordinátoři eh, nebo zastupující koordinátory, a ostatní budou mít jednu minutu. A to proto, aby pan komisař mohl patřičně odpovědět a protože máme omezený čas pro tlumočení. Kolega Salafranka jako první EPP dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste dorazil takto brzy na naše zasedání. V podstatě jste dorazil ve stejné době, kdy k nám z komise dorazil i příslušný dokument, takže upřímně si myslíme, že jste ukázkou svědomé, svědomitého přístupu a výborné spolupráce s parlamentem. Navážu na závěr vaší prezentace, kdy jste říkal, že evropská politika sousedství se musí přizpůsobit novým okolnostem. Ano, byla revidována před dvěma lety a měla by představovat nástroj, který je přizpůsoben potřebám každé jednotlivé země a okolnostem každé jednotlivé země. Vy jste řekl velice správně, že je to velice důležité v okamžiku, kdy eh, řada členských států prochází obtížnou ekonomickou situací a že je potřeba zapracovat do našich eh, eh, nástrojů i nové nástroje, například na podporu demokracie. Také jste v, úvodě, v úvodu velice správně řekl, že je třeba udržovat vztahy s občanskou společností a že je třeba uplatňovat kritérium více za více. Já bych se vyjádřil ke dvěma aspektům, které se týkají dvou dimenzí naší evropské politiky sousedství. Co se týče eh, jižní eh, dimenze, tak eh, tady, pardon, východní dimenze, tak tady by mě zajímala situace s Ukrajinou a pokud jde o reformu trestního zákonníku této země nebo pokud jde o justiční případy typu Timošenko. Co se týče Gruzie, pane předsedo, tak tady nás znepokojují incidenty, k nímž došlo v této zemi. Znepokojí nás eh, problémy se soužitím, represálie vůči mm, některým a uplatňování selektivní justice. Co se týče jižní dimenze, tak jste hovořil o tom, eh, že došlo k spuštění eh, nových eh, dohod eh, s Marokem a Jordánskem a na závěr se zmíním o Egyptě, protože vím, že tam zatím jsou problémy s volební legislativou, tak se chci zeptat, jak to vypadá s Evropskou volební pozorovatelskou misí v Egyptě. Děkuji. Grazie, Madame Metz. <coughs> I'm sorry. Uh, Omlouvám se, předsedo, pane komisaři, především vám chci poděkovat za mm, to, že s námi tak často jednáte. My velice oceňujeme, um, to velice oceňujeme. Tato zpráva o pokroku přichází v velice obtížné době pro Evropskou unii samotnou. nedávná rozhodnutí Eurogroup, která padla, pak byla pozměněna, zrovna nepomohly důvěryhodnosti Evropské unie a jejich institucí. Takže já si dovedu představit, že celé ty vztahy se zeměmi na východě a na jihu, na jižním středomoří to nějak neusnadňuje. Například vztah s Marokem. Jak víte, já, já jsem členem Group DAMITIE mezi EU a Marokem. A jak jsem říkala svým marockým přátelům, neexistuje dobré přátelství, pokud nelze si vyměňovat i kritiku. A já musím konstatovat opět, že lituji nedávného rozhodnutí marockých orgánů odmítnout přístup našim čtyřem kolegům i když nesouhlasím se stanovisky těchto a názory těchto kolegů. To je jiné téma. Já se ale domnívám, že Maročané nevyužili příležitosti eh, prezentovat svůj přítom a naopak eh, posílili eh, ty pozice, proti kterým se snaží bojovat platností svých vlastních nároků. Toto, myslím, ilustruje všechny ty problémy, kterým, na který můžeme na, narazit, když máme hluboký komplexní vztah s nějakou zemí. Neměli bychom rozhodně přerušovat jednání nebo něco takového, ale dá se to očekávat, když vstoupíme do úzkých, hlubokých vztahů s, ta, s danou zemí. Děkuji. Lanceri za socialisty. Děkuji vám. Vy dobře víte, pane komisaři, že náš výbor vícekrát uznal úlohu a politickou vůli a také respekt vůči Evropskému parlamentu z vaší strany. Konec konců vy to dokazujete opět dnes vaší přítomností. Nedokážeme si představit, že by nová politika sousedství mohla vyřešit problémy ze dne na den. Nikdo to konec konců ani nežádá. Přesto však myslím, že eh, kontrola této politiky, zjištění jeho stavu je zásadní. Proto, abychom něco revitalizovali, abychom zjistili, kam jsme došli, eh, jak situace vypadá. Chci zdůraznit, jen ty nejvýznamnější potíže, které spatřuji v celém procesu. Prvním tématem je především to, že politiky sousedství nejsou e, druhotným e, odvětvím e, zahraniční politiky, ale jsou její nedílnou součástí. Vy velice dobře víte, že nástroje mohou fungovat lépe, jestliže politický protagonismus je Eh, jasně vyhlášeny v jednotlivých oblastech. A pro nás ve všech těchto oblastech se jedná politiku sousedství, protože politika sousedství vždy musí doprovázet politiku zahraniční. Jinak nemůže být politika sousedství plně aplikována. Druhým obtížným prvkem je to, že doposud se nám obtížně daří posilovat parlamentní dimenzi, která je velice důležitá pro rozvíjení politiky sousedství. Například je tu mnoho legislativních možností, legislativních řešení, eh, které mohou eh, přímo právě parlamenty. A Parlamentní dimenze nemá tedy eh, patřičnou asistenci. A to chci teď zejména zdůraznit eh, komisi, protože si myslím, že kromě těch task force, které byly identifikovány, je zapotřebí, aby tato asistence byla trvalá. Třetí prvek se týká skutečnosti, že stále ještě nevidíme úplně souvislost mezi politikou sousedství a eh, procesem regionální integrace. Kromě těch 5 plus 1 potřebujeme Eh, dá dohromady různé subjekty, parlamenty, občanskou společnost a je zapotřebí, aby se toto usnadňovali. Madame Lunacek, vous avez la parole. Lunacek má slovo. Děkuji vám. Pane předsedo. Pane komisaře i za zelené bych vám ráda poděkovala za skutečnou ochotu, kterou projevujete pokaždé, když uveřejňujete zprávu nebo v každé diskuzi, na kterou vedete s námi, ehm, velice záhy po uzavření textu. Eh, já jsem chtěla o eh, Jižním Kavkazu mluvit a kolegyně bude hovořit o východní Evropě. Vy mluvíte o tom, že potřebujeme obojí demokracii i hospodářský rozvoj, ale je to obtížné v obou dvou oblastech um, dosáhnout takovéto rozvoje v mnoha státech. Já bych se chtěla zaměřit na úlohu eh, žen. Eh, situace ženy zapotřebí ještě zlepšit, ať už je to účast na politice nebo násilí proti ženách. Je toho hodně. Eh, konkrétně se chci zmínit o dvou zemích. Když se podívám souhrn z vaší zprávy. První je Gruzie, Nedávno se tam odehrálo parlamentní zasedání, ale bohužel se nám nepodařilo eh, tam mít usnesení a myslím, že Situace, která je tak složitá v Gruzii, se dobře reflektuje i v této zprávě a je jasně patrné to, co tam bylo dříve, jak vypadá současná situace a k jakému vývoji došlo. A co je zapotřebí udělat, aby se situace zlepšila ještě. E, dalším, další takovouto zemi je Azerbajdžán. Myslím, že jsme vám právě nedávno poslali dopis e, s kolegyní Schulz jako členům Euronestu jsme rozeslali všem mm, tento dopis. Jedná se o situaci žen. Eh, jak by o tom eh, nejedná se o to, že byli politici zavíráni do vězení, ale i občanští aktivisté, kteří eh, poskytovali školení občanům o monitorování voleb, byli zadrženi při tomto školení. Byly problémy s nevládními organizacemi, Eh, jeden zákon Jeden zákon zpřísňuje eh, kontrolu peněz, které dostávají nevládní organizace. U Azerbajdžánu z vašeho souhrnu vidíme, a vy jste tam zmínil všechny ty jednotlivé prvky, vidíme tedy celý obraz, ale musíme být v některých prvcích kritičtější. A je to nesmírně důležité. Chci se vás zeptat, jak chcete te, eh, tento kritický pohled co nejefektivněji zohlednit při rozhovorech s, Ar- s Arbažanem. Oni mají sami dost peněz, protože mají ropu, mají plyn, eh, takže jejich ochota eh, se řídit eh, reformami, provádět reformy, ať už je to shromažďování nebo další základní věci, je, tato ochota je u nich poměrně nízká. Jak chcete zlepšit tu situaci? Mr. Kabrnoch. Cabrnoch. Cabrnoch, prosím. Komisaři, eh, jsem rád, že vás mohu takhle oslovit na tomto výboru, kterého nejsem členem a dovolte mi poznamenat, že eh, mohu popsat významné rozdíly spolupráce jednotlivých členů komise s jednotlivými výbory Evropského parlamentu a tady máme vynikající příklad. Sám jsem předsedou pro spolupráci eh, s parlamenty Arménie, Azerbajdžánu a Gruzie a rád bych tady využil téhle příležitosti a upozornil na to, že podle mého názoru potřebujeme velmi urgentně a velmi intenzivně pracovat právě na vztazích s gruzínským parlamentem. Máme celou řadu velmi vážných a varovných informací, které, říkají, <clears throat> které popisují polarizovanou situaci mezi novou vládní koalicí a bývalou tedy vládní stranou dneska opozicí a máme celou řadu znepokojivých momentů. Domnívám se, že musíme využít všech příležitostí k tomu, abychom pomohli lepší komunikaci a lepší kohabitaci spolužití eh, nově vzniklé opozice a nově vzniklé vládní koalice v Gruzii a zabránili tomu, že se Gruzie bude vzdalovat od Evropské unie. Faccio io una domanda al commissario. Také na něco zeptám pana komisaře. Rozumíte italsky? ještě ne. Chtěl bych znát váš názor na situaci v Náhorním Karabachu. Máme zprávy o narůstající napětí, o střetech. A to nemá jen dopad na stabilitu a bezpečnost oblasti, ale také to vytváří situaci narůstající napětí mezi Armenií a Azerbajdžánem, což je nekompatibilní s procesem východního partnerství, které my se snažíme vybudovat. Tento územní spor, při němž dochází k porušování mezinárodního práva, nikoli však vojenského rázu, určitým způsobem je zapotřebí vyřešit. Myslím, že evropská politika by v tomto mohla hrát určující úlohu v této možné kultuře míru. Mr. one minute. jedna minuta. Eh, tym razem nie będę mówił o Gruzji, chociaż moja ocena... Pane předsedo, tentokrát nebudu hovořit o Gruzii, mm, i když komise zná moje hodnocení, které je poměrně pesimistické, ale chci říci něco o, na jiné téma. My jsme se musíme podívat na ty situace, na situace zemí východního partnerství. Myslím, že tam je několik problémů. Možná je nedostatek eh, jasných nabídek z naší strany. Co eh, plánujeme v rámci Evropské unie pro tyto země? Pokud mm, vyslechneme, co říkáte v článku 40, odstavci 49, myslím, že naznačujete, že chceme, potřebujeme jasnější formulaci, co chceme od toho východního partnerství. Pak je tady máme demokracii, což je dobrý nástroj, ale myslím, že je trošičku oslabený v tuto chvíli, protože ta nadace nemůže fungovat bez peněz. Myslím, že bychom to měli propagovat nejprve v rámci Evropské unie, abychom do toho dostali nějaké finance. Pan Sivič. Jedna minutu. Děkuji. Musíme říct celou pravdu o východním partnerství. Mm, oni říkají možná to že jsou dobré zprávy, špatné zprávy, že v některých oblastech je pokrok, větší mobilita, ale co se týče vízové politiky, máme tři smlouvy na stole všechny do jisté míry ohročené, ohrožené, takže jsou dobré i špatné zprávy. Možná nám můžete říci co více, jak funguje mm, ta, eh, ten aspekt more for more, co benchmarking, eh, jak to vypadá s jednotlivými státy, tak abychom měli, si mohli udělat jasné stanovisko, co se udělalo a co ne. Grazie per la brevità. Děkuji za stručnost. Pan Galer? Děkuji. Moje otázka se týká Syrie a Jordánska. Vy jste jmenoval eh, ten nový, nový nástroj Nadace pro demokracie. Já chci zmínit instrument pro demokracie a lidská práva. Otázka je, eh, zda aktuální opatření, která se provádějí v Syrii, pomo- na pomoc eh, mírové opozici, novinářům, Mm, humanitárním právníkům a tak dále, anebo eh, to, druhá otázka, Jordánsko financujeme uprchlické tábory, ale dvě třetina jich není v táborech, ale žije v zemi. Ehm, jordánská vláda musí vydávat další eh, velké prostředky. Je tam dodatečná zátěž na nějakých 800 milionů dolarů v letošním roce. Neměli bychom společně s ostatními dárci pomocí mm, další rozpočtové pomoci, aby se země nezhroutila pod tímto zátěží. Dále k Ukrajině jsem dostal um, odpověď z minulý týden. Děkuji. Ms. Boskurt. Paní Boskurt, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, plně s vámi souhlasím, když jste hovořil o tom, že lidská práva solidarita by měla, mm, to by měla být naše priorita. Chci se zeptat na situaci v severní Africe. Vy jste řekl, že ústavní proces je pouze jedním z kroků ale že to je krok v zemích, jako je Egypt a tak podobně, eh, krok velice eh, důležitý, hlavně v zemích, eh, kde jsou zanedbávána práva žen a to postavení je nerovné. A já se obouva, obávám, že se nám tady uzavírá určitá příležitost zapojit ženy maximálně do společnosti na rovném základě s muži a že to může mít dopady do budoucna. Takže se chci zeptat, ty ženy, které se postavily diktátorům a které nyní vidí, že práva, která, které měly mm, za diktátorského režimu jsou omezována. Druhá moje otázka se týká finanční podpory, když Evropská unie pomáhá občanské společnosti, jsou tady pravidla, že tyto organizace by měly fungovat už určitý počet let, mít nějakou historii, ale v Libii v podstatě žádná občanská společnost nikdy neexistovala, ani ženské organizace. Jak jim nyní pomoci, když nejsou schopny naplnit kritéria a pravidla Evropské eh, unie a přitom tu podporu ze strany Evropské unie více než potřebují? Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Schulz. Ich kann mich den Dank für die enge Kommunikation. Já chci poděkovat za úzkou spolupráci eh, mezi vámi a naším výborem, k tomu se mohu jenom připojit. Vy jste projevil velkou angažovanost a eh, aby se připojili státy, přiblížili státy východního partnerství k EU. Eh, přesto mm, je nutné konstatovat, že tam je částečně ten vývoj zklamáním. Ukrajině ta selektivní politika politická eh, justice vedle případů jako Timošenko nebo co Dimitri Kostman, Lašenko, to, to se k nám právě eh, dostala ta informace o jeho zatčení. Ukrajina se je často kritizována za, ehm, to souvisí to s energetickými otázkami, tedy že příliš málo se snaží modernizovat eh, transportní systémy nebo mm, vyjednávání cen s Ruskem. Další eh, otázka se týká Běloruska, která je stále více členem východního partnerství, přesto nemáme žádné politické kontakty. Eh, co děláte v této věci, aby se tato země vrátila eh, správnou cestu? Jsou nějaké pozitivní informace o propouštění politických vězňů? Děkuji. Paní Janaku, prosím. Děkuji. Děkuji Děkuji vám, pane komisaři, za skutečně hloubkové informace týkající se evropské politiky sousedství. Vážený pane komisaři, chci se vás zeptat, jakým způsobem koordinujete svou politiku s politikami ESVČ? tedy s politikami vysoké představitelky pro zahraniční politiku. Dochází k určitému překrývání a nebo jste si našel způsob, jak realizovat eh, politiku evropského sousedství, aby to bylo výhodné pro obě strany. Eh, děkuji, pane eh, komisaři. Tady jsem, říká paní Andrikiene, my jsme nedávno uzavřeli parlamentní zasedání Euronest. Byli tam kolegové z Ukrajiny, Moldávie, Azerbajdžánu a všichni očekávali váš verdikt, mohli to tak říci, pokud jde o ty zprávy o pokroku. Partnerství je vždy otázkou vztahu, ale samozřejmě, že to je záležitost vždy dvou stran a těžko se realizuje partnerství eh, se zeměmi, když jeden z partnerů chybí a nemusí to být nutně jenom na té straně východních partnerů, kde je ta absence. Takže já si přeji, abychom ve Vilniusu podepsali dohodu o přidružení s Ukrajinou. Evropská unie parafuje dohody s Gruzí, Moldáví, Gruzí, tak se chci zeptat, jaké jsou ty hlavní překážky a hlavní eh, kritéria, kterých je potřeba dosáhnout. Děkuji. Milan Mon. Děkuji, nyní pan Milan Mon, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vaše vystoupení. Já se zaměřím na otázku středozemního moře, to znamená na naše jižní sousedství. Nejprve třeba eh, podpořit současný proces změn. Myslím, že pro Evropskou unii tady není žádná jiná alternativa. Na druhou stranu eh, je potřeba diferenciovat náš eh, přístup a obecně tyto země podpořit. Ten signál musí být konsenzus, konsenzus dialog a zase konsenzus. Takže bych se vás chtěl zeptat, zda by bylo možné udržet eh, ten eh, současný přístup, který uplatňujeme také v Egyptě po volbách. Pokud jde o Maroko, dochází tam k reformám, ačkoliv je to často velice bolestné úsilí, přesto musíme tuto zemi nadále v tom reformním úsilí podporovat a v souvislosti s tím mám jednu konkrétní otázku, jak vypadá vyjednávání o smlouvě o službách eh, protože už máme smlouvu o zemědělství a rybolovu, máme i hloubkovou a komplexní zónu volného obchodu, ale jak to vypadá eh, s tou smlouvou o službách, která je podle mě na pořadu dne už nějakých pět let? Děkuji. Last speaker. Posledním řečníkem pan Krajs Defler. Děkuji, pane předsedo. Také i já chci poděkovat panu komisaři Filemu za jeho prezentaci. Nebudu dávat už další otázky, protože už toho tak bylo hodně. Myslím, že je naléhavě důležité, abychom my jako parlament, jako výbor parlamentní se jasně podpořili e, politiku sousedství a její práce je rozhodující Eh, politika sousedství se nesmí, eh, musí, musí zůstat prioritou a eh, v plenáru bychom rezolucí měli vyjádřit naši podporu vaší práci a mm, požadavkům politiky, ruské politiky sousedství, které, požadavky, které máme na naše sousedy, bychom, to je spíše apel než otázka. Tak um, máte dost času na odpověď? do 13 hodin. Děkuji. Dali jste mi více času než minule. Minule jsem uh, dostal pět minut. Děkuji za všechny otázky, které ukazují ten zájem o věc, eh, odrážejí vaši uh, zkušenosti a vaše, o vaši osobní angažovanost v těch v e, řadě těch otázek. Dovolte otázkou e, pana poslance Hera, e, že potřebujeme pravidelné ně poskytovat informace. Je třeba dvě věci trvalé úsilí o prosazování této politiky sousedství, která je založena na principu more for more, za víc a jednání a budování občanských společností. To je dlouhodobá investice. Současně a strategickou trpělivost na základě těchto um, nástrojů by, by správnou politikou odrážet konkrétní potřeby jednotlivých partnerů. Současně mm, jsem velice rád, že existuje tento mechanismus takové zpětné vazby, feedback, nejenom mm, pravidelné konzultace s vámi, formální i neformální, ale také ze zástupce našich partnerů. Nedávno, posledním um, na konci minulého roku jsme se dohodli se zástupci našich partnerů z sousedství, aby v každých šest měsíců byla schůze mm, vysokých um, úředníků, abychom měli informace o tom, co se děje v jednotlivých zemích a jak naši partneři vidí dopad našich politik. Jaký by byl jejich příspěvek k tomu, aby naše politika měla skutečný efekt? A tento dialog eh, nebude redukován pouze na ty vysoké úředníky, ale na eh, zástupce občanské společnosti a akademické úzkých kruhů. Druhý důležitý bod. Pokud se podíváte na celou tu, celé to sousedství, tak vidíte partnery, kde naše očekávání nejsou tak vysoká a jiná, kde naše očekávání jsou extrémně vysoká. My nejsme pořád v oblasti rozšiřování. Podstata tohoto partnerství, eh, lidská demo, eh, práva, demokracie, právní stát. A jedna otázka je jasná. Čím blíže si přeje být ten partner Evropské unii, tím vyšší ambice, tím eh, větší reformy, větší očekávání um, jsou na naší straně. To není překážka, to je přidaná hodnota této politiky a naše vztahy s partnery jsou díky tomu dynamičtější. Třetí obecnější otázka. V tom partnerství ehm, nepřehlížíme Posilování demokratických institucí, vy jste někteří z vás hovořili o roli Evropského parlamentu vůči národním parlamentům. My děláme všechno a na základě vašich dodatečných požadavků bychom mohli asi udělat ještě více při posilování demokratických institucí v našich partnerských zemích, především parlamenty. To je oblast, kde dialog musí probíhat. To je mm, náklad demokracie. Tam jsou, to jsou ty další kroky po mm, řádných volbách, které musí nejenom být projednávány, ale také se musí uh, uskutečnit. Pak k vašim otázkám. Já jsem byl ve Štrasburku minulý týden, když byla zajímavá diskuse o Ukrajině. A já nechci opakovat mnohé, co tam bylo řečeno z vaší strany. A také, co já jsem řekl jménem vysokého, vysoké představitelky Katie Ashton. Je jasné, jaká jsou naše očekávání od Ukrajiny. Já vítám skutečnost, že jak vláda, tak prezident vydali mm, instrukce, jak řešit ty tři hlavní otázky. Jsme v kontaktu s Ukrajinou na tyto témata, včetně selektivní justice, což často má Eh, má samozřejmě tedy podporu z mé strany, eh, ze strany Kathy, mise předsedy Kokšněvského. Eh, zajištění, třeba zajistit za A, aby bylo jasné pochopení toho, co je třeba, a za B, aby byl hmatatelný pokrok před summitem Vilniusu. Pak tady byla další otázka týkající se summitu, byl Eh, něco paní poslankyně Andrekiene. Eh, velice důležitý summit. Nejenom mm, z důvodu očekávání související s tímto summitem, ale po těch letech, eh, co jsme mluvili a mm, přemýšleli o politice, jak transformovat tento postsovětský region. Poprvé budeme mít možnost eh, nejenom slova, ale i činy. A já doufám, že budeme schopni podepsat asociační dohodu. Doufám, že budou podmínky vytvořeny proto, abychom všichni mohli mm, podepsat asociační dohodu s Ukrajinou a také doufám, že Vilniusu budeme schopni nalézt cestu, jak um, mm, končit jednání o sečečních dohodách se třemi partnery Moldavském, Arménií a Gruzií. Mm, s tím, že bude technický proces pokračování, eh, doufejme, podpisem v roce 2014. Mm, jsou další aspekty, mm, odrážejí očekávání summitu v Vilniusu. Já jsem otevřel evropskou perspektivu. Evropská perspektiva to není věc kterou by členské státy měly pocit, že jsou povinni um, jednat o tom, kdy podniknou další krok vůči svým východoevropským partnerům. Pravidla jsou jasná. Čím lepší budou reformy, uh, lepší plnění závazků našich partnerů, tak tím více tím, čím ambicioznější reformy na posílení demokracie a právního státu z jejich strany, tak tím více budou evropské státy připraveny ten krok udělat. A já doufám, že jak členské státy, tak naši partneři chápou tato pravidla. I teď, když ještě čas do Vilniusu. Já jsem zaznamenal určitý vývoj v Moldavsku, také v Gruzii. O tom se tady eh, hovořilo vícekrát ke Gruzii. Myslím, že věci se hýbou teď. Spíše konstruktivnějším směrem. Já už jsem mluvil o dialogu na parlamentní úrovni a ano, musíme žádat o to usilovat o to spolužití vzhledem ke specifikům současné gruzinské ústavy. Je to obrovská výzva, bude to obrovská výzva pro vel, i pro velkou mm, demokracii, ještě větší výzva pro zemi, která se nachází v přechodném období. Od eh, mm, minulého měsíce společně s Cathy Ashton žádáme Tomase Hamberka, bývalého mm, komisaře Rady Evropy pro menšiny, aby tam odjel, spolupracoval s místními orgány, především premiérem. A on se stal zvláštním poradcem Evropské unie o ústavních otázkách, včetně lidských práv a On je tam proto, aby pomohl gruzinské vládě demonstrovat eh, své závazky, když plní předvolební sliby, tak demonstrovat mm, plnění těchto závazků v, sou, v souladu se společnými standardy posilování, nikoli oslabování právního státu také je tam aby, proto, aby pomáhal premiérovi i prezidentovi uh, zjednodušit jejich komunikaci. A já věřím, že pan Hammerberg bude mít podporu tohoto parlamentu. A mm, už jsme ho bude, jsme mluvili o tom, jak mu umožnit, aby se vrátil sem a oslovil vás tedy na toto velice důležité téma Gruzie, přibližování Evropské unii a nikoli naopak. Pak tady byla řada otázek týkající se jihu Dovolte, abych začal to Evropskou nadací pro demokracii. My jsme se zavázali, že to podpoříme finančně a já jsem ujistil předsedu Elmara Broka, že to budeme dělat i v budoucnu. Nebudou umělé limity z naší strany um, pro podporu tohoto nástroje, který má vyplnit mezeru v případě nevládních organizací a politických stran. Eh, když, ne, když um, řada objektivních z, z, z objektivních důvodů tam ne, ne, některé státy se nedosáhnou na evropskou pomoc, jedna z nich je Libie. Um, některé Mm, nevládní organizace již dosáhly na tuto podporu, některé již podporujeme. Uh, there are five millions, there is a five millions programs, uh, uh, five millions euros program. Máme um, pět milionů euro na podporu občanské společnosti nevládní organizace v Libii, ale samozřejmě se očekává víc z, eh, z strany té nadace pro demokracii. Nyní pan Milan Moon Um, um, na o to, že um, ehm, DCFTA, pak eh, byla otázka na Syrii. Ano, můžeme použít Evropský nástroj pro lidská práva na podporu občanské společnosti v Syrii. V, v Syrii a mimo Syrii. Takže tady je zvláštní podpora studentům a mladých, proto aby mohli jezdit do Evropské unie, chodit na naše školy a univerzity a studovat. Snažíme se přispět k řešení Syrie. Syrie je velice důležité téma, mluvili jsme o tom minulý týden ve Štrasburku. Dovolte, abych to trošku dešifroval, co bylo řečeno ve Štrasburku. Musíme být více inovativní. Co se děje v Sýrii a jaké to má implikace na sousedství, je Eh, třeba, aby existoval nejenom jasný apel na politiky, aby našli politické řešení, ale také, abychom my šli dál než je standardní princip eh, jaksi humanitární pomoci. My jsme toto začali prvním krokem